Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý dámy a pánové. No Martel. No lo Milí přátelé, prosím, posaďte se na svá místa, začneme dnešní schůzi. So let's begin. Takže první bod na našem programu přijetí pořadu jednání. Jak víte, návrh pořadu jednání byl rozdán, ale mám zde žádosti o změny, takže bych vás rád o tom informoval. Evropské právo Evropského parlamentu pro přeskum zpravodaj požádal, aby po číslo 6 na našem programu, pokud jde o výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, aby se tento bod probral před hlasováním, protože by tam mohla ještě probíhat i rozprava. A pokud jde o nový mandát pro přípravu eh, těch jednání 22.10. AVKO akceptovalo návrh zpravodaje připravit pracovní dokument, který by byl prezentován na výboru AFKO 3.12. Ráda chce pokročit v jednáních tohoto bodu a proto pracovní skupina rady bude mít tento bod na svém pořadu jednání v pátek 20.11. Druhá záležitost, paní Debreso, která je zpravodajkou za rok 2011, ochrana finančních zájmů EU, boj proti podvodům, rovněž požádala o to, aby bod číslo 7 na našem programu byl projednán před hlasováním. Proto, jestli dovolíte, navrhuji, aby body 6 a 7 byly projednány před hlasováním. To znamená, že hlasovat budeme až od 10 hodin. Souhlasíte s tím takto? Pan Šeplin má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nemám žádnou výhradu, pouze bych chtěl říct, že jsem trošku zmatený z té změny na poslední chvíli, ke které došlo včera večer. Nevím, zda je to úplně v pořádku pro poslance, ani jsme nevěděli, proč teď to teda vysvětlujete, tak ostatní rozumně. Ovšem, myslím si, že toto není nějaká změna, která by mohla proběhnout 9 hodin večer předchozí den, takže v podstatě si myslím, že ten program by měl v takovém případě zůstat tak, jak byl vyjednán předem. A než začneme eh, u té první zprávy paní Jareky, tak bych rád k tomu něco řekla, ale až za chvíličku dobře vrátíme se k vám, říká pan předseda. Já samozřejmě souhlasím. Rád bych řekl, že plně chápu, že to není eh, příjemné. Tato změna byla provedena, jakmile se paní předsedkyně dozvěděla o těchto změnách, dozvěděla o těchto žádostech. Ale my se samozřejmě budeme snažit zabránit takovým změnám do budoucna. Souhlasíte-li, Paní Mercedes Breso má ještě slovo. Děkuji, pouze jsem chtěla říci, že my jsme o to požádali již před několika dny. My jsme již před několika dny o tom hovořili. Při hlasování potřebujeme i více přítomných poslanců, takže je to i možnost lépe se zorganizovat. V každém případě já jsem zde, budu zde až do konce dnešního dopoledne, takže mně je to jedno. Já v podstatě s tím nemám problém. Dobře, povídám si o tom s paní Hybner samozřejmě a budeme se snažit takovým situacím do budoucna zabránit. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní teda jsme tímto náš program těmito změnami, s těmito změnami schválili. A dostáváme se k oznámením sdělením předsedy. I'm now informed that paní Hybner by velice ráda přišla s těmito sděleními po svém příchodu a tím pádem se můžeme podívat rovnou na bod číslo 6 na našem dnešním programu, což je návrh nařízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se nahrazuje rozhodnutí a tak dále a tak dále. Rovnou prosím Ramona Joaregi, aby nám prezentoval druhý pracovní dokument. Prosím, máte slovo. A ještě a promiňte, vlastně pan Šaplin požádal o slovo, takže nejprve pan Šaplin, děkuji. Děkuji opět, pane předsedo. Pouze bych chtěl panu kolegovi říci, že údajně budete žádat o mandát jedna s radou. EPP je ochotno s tím souhlasit, ale prosí, abyste stínové zpravodaje ještě před jakýmkoliv jednáním s radou svolal a sešel se s nimi, pokud s tím takto souhlasíte. Děkujeme, říká pan předseda za tento konstruktivní příspěvek a nyní máte slovo, pane kolego. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. takže já budu reagovat velice rychle a rád bych řekl panu Šeplinovi, že samozřejmě já jakožto zpravodaj jsem vždycky chtěl zajistit to, aby jakékoliv oficiální jednání s radou či s komisí, aby mu předcházelo jednání se stínovými zpravodaji, než zahájíme jakýkoliv proces, takže samozřejmě. A nyní, jestli dovolíte, rád bych vám připomněl, proč se nacházíme v této situaci velice stručně, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Takže jak vypadá stávající situace? V květnu 2012, ještě v předchozím volebním období, Evropský parlament poprvé schválil zprávu. Byl to takový první text Evropského parlamentu, který jsme museli schválit pro zahájení jednání s, rado, s komisí. V roce 2014 tato jednání pokračovala na základě této první zprávy. K konečnému dohodnutí v této oblasti dohodě zatím nedošlo. Bylo tam několik bodů, u kterých již dohoda panovala, ovšem neexistovala nějaká konečná zpráva. A AVKO si nepřálo, aby tato zpráva nějak eh, zůstala v takovém limbu, tak jsme se rozhodli schválit, eh, protože jsme nechtěli, aby ten dokument ztratil svou hodnotu. A právě v Dubnu jsme tento text schválili. Bohužel k, to, k této dohodě došlo i přes dopis generálního tajemníka Rady a komise zaslaný generálnímu tajemníkovi našeho parlamentu. V tomto dopise stálo mnoho výhrad. Byly tam právní výhrady, justiční výhrady, administrativní výhrady, které jsme v našem stanovisku měli k dispozici a najednou bylo neakceptovatelné mít nařízení, které porušuje smlouvu nebo vůbec právní koherentnost Evropské unie toho dokumentu z roku 2014. Nový mandát nové v novém volebním období jsme se snažili opětovně nastartovat práci v této oblasti a já jsem připravil prv, takový ten první pracovní dokument, první pracovní dokument v lednu a opětovně jsme zahájili dialog s dalšími institucemi. Tento pracovní dokument, který jsem připravil v lednu, byl spojený s mnoha diskusemi, které jsem vedl s předsednictvím, se zástupci komise, na různých jiných fórech, se zájmovými skupinami. My jsme se snažili opravdu všechny začlenit do našeho vyjednávacího týmu. Ovšem, nepovedlo se nám získat mandát na radě k tomuto dialogu. V podstatě na počátku to měl být pouze neformální dialog, pouze takové vysvětlování. My jsme zjistili, že do, tam bylo mnoho překážek a proto jsme se snažili získat, zda rada a komise by byla schopna eventuálně se zapojit do celé této diskuze, podívat se na skutečné problémy, na možné odpovědi v tomto ohledu. Naštěstí, bohužel teda eh, radě, jak už jsem se o tom zmínil, se nepovedlo získat tu původní dohodu, vždycky tam byly blokovací hlasy, nezískali dostatečnou většinu a jediná věc, mm, kterou jsme byli schopni zorganizovat, bylo setkání v červnu, setkání s Evropskou komisí. To znamená, že rada tam vlastně ani nebyla nějakým způsobem oficiálně zastoupená. Večer před jednání nám sdělili, že se nemohou zúčastnit, to bylo ještě za lotyského předsednictví. Takže tím jsme se dostali až do září, kdy lucemburský ministr vystoupil, bylo to na začátku jejich mandátu. Já si pamatuji, že jsem ho prosil konkrétně, aby lucemburské předsednictví této oblasti nějakým způsobem zasáhlo, pokročilo, došlo k mnoha jednáním se zástupci lucemburského předsednictví, výměna korespondence, podívali jsme se na podmínky, které by umožnily eh, radě schválit takový vyjednávací mandát pro toto téma. To je právě situace, ve které se nyní nacházíme. Ovšem radě to nestačí. My jsme myslím si, projevili dostatek vůle na naší straně. Paní Hübner rozeslala dopisy, ani to nějak nebylo dostačující. A rádi bychom teda řekli, že náš výbor APKO skutečně, skutečně chce, má veliký zájem na prodiskutování veškerých právních potíží spojených s tímto tématem. My jsme vlastně zahájili toto jednání ještě před schválením na plenárce, to znamená ještě v Dubnu. Ovšem rada údajně žádá oficiální projev naší vůle nalézt řešení tomuto, tohoto problému, ať už to obsahuje či neobsahuje, tak z Davida Martina. Já si myslím, že je Eh, nezbytné takto postupovat, protože v podstatě žádné nařízení pro tuto oblast zatím nemáme tento eh, vyšetřovací, to, tohoto vyšetřovacího práva, čili musíme, musíme se dohodnout nějakým způsobem s radou i na komisi, musíme se dohodnout na změní tohoto textu, i pokud tam dojde k nějakým změnám, protože pokud neodsouhlasíme tento text, je to samozřejmě na základě článku 226 nařízení vyžaduje, abychom dosáhli nejprve dohody s radou i komisí, jinak tento text nebudeme schopni schválit. Takže ty právní výhrady, které předložila Rada i komise, podle mého názoru obsahují určitý právní základ. Právní diskuze i politická diskuze, je důležitá diskuze, musí proběhnout k tomuto tématu. Nebude-li tomu tak, tak nebudeme schopni zajistit pro Evropský parlament to, že kompetence takové vyšetřovacího výboru jsou skutečně seriózními kompetencemi, rozsáhlými, že reagují na povahu našeho parlamentního systému a že na základě těchto pravomocí má Evropský parlament skutečné pravomoci dotáhnout různá vyšetřování až do konce. To znamená veškerá vyšetřování která parlament vede. Jistě je to spojeno s mnoha různými problémy. Některé z těchto záležitosti můžou být předmětem justičního vyšetřování v jiných zemích, nebo například vede podobné vyšetřování komise. Dokumenty mohou být utajeného charakteru, nebo dále je to například i určitá možnost eh, donucovacích pravomocí Evropského parlamentu, to znamená předvolání Eh, lidí no, do tohoto výboru. Samozřejmě, že stačí možná jeden článek, ovšem mm, potřebujeme nový text, potřebujeme text v tomto ohledu zatím nikdy neexistoval, se potřebujeme dostat koncensu mezi všemi třemi institucemi. Dámy a pánové, toto je vlastně poslední příležitost. Tento text je poslední příležitostí pro Evropský parlament, jak přesvědčit radu, aby změnila svůj postoj a aby akceptovala zahájení oficiálních jednání podle mého názoru je to právě ten bod, který by mohl odblokovat celou situaci. Toto je dokument, který vám předkládám, prosím vás o podporu, o vaši důvěru v tomto ohledu. Je to dokument, který by ráda, podle mého názoru, mohla pro, považovat za deklarování politické vůle výboru AFKO oficiálně se snažit nalézt konsenzus je, je zapotřebí pokud to rada akceptuje, pokud rada akceptuje tento vyjednávací mandát s Evropským parlamentem, komise již projevila vůli zapojit se. Pokud tomu tak bude, tak to vlastně umožní oficiálně zahájet vyjednávací proces a tím se dostávám k tomu, o čem se zmínil pan Šoplin, i tomu, o čem se zmínil pan Vílen včera a já před stínovými zpravodaji je zde potřeba dosáhnout takové dohody ještě před, eh, nebo teda dohody se stínovými zpravodaji, protože když rada oznámí, že to akceptuje a že v podstatě ten vyjednávací mandát budeme mít k dispozici, Samozřejmě, že potom ten vyjednávací výbor bude obsávat stínové zpravodaje, zástupce jednotlivých politických skupin, vytvoříme naše připravíme si strategie, obrátíme se na právní službu Evropského parlamentu na základě článku 73 s paní předsedající. To všechno samozřejmě projednáme a budeme pokračovat formou, která je obvyklá. Všem toto je potřebný krok, abychom se vůbec dostali do této situace a pokud nedojde k vyřešení, budeme se muset obrátit na koordinátory skupiny, na paní Hibner a dosáhnout dohody na nejvyšší politické úrovni, protože to je velice důležité, aby jsme zamezili mezi institucionálnímu konfliktu. Mandát je zásadní, je to legislativní iniciativa, je to naše právo a my mu musíme tento mandát naplnit. Nebude-li vůle zapojit se do těchto jednání, budeme muset eh, o tom hovořit na nejvyšší možné politické úrovni a já si to nepřeji. Samozřejmě nepředpokládám, že k tomu dojde. V každém případě to, co navrhujeme, je nyní na stole, je to důležitý krok, který nám umožní dostat se do takové pozice, abychom v lednu zahájili oficiální jednání s radou i s komisí, se všemi politickými skupinami a zúčastněnými stranami. To je zásadně první krok. Děkuji. Děkuji, ten návrh je jasný. Pan Šefman, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Um, pan Heliges um, ehm, tady skvěle prezentoval um, program, všech, co je všechno potřeba udělat. My Víme, že to je důležité, ale zároveň velmi složité téma. Zdá se mi, že ta složitost vyplývá z reality. A tady se právě setkává právo a politika, což je vždy citlivé. Já bych řekl, že pravomo- mm, že tento parlament je z tohoto účastní, se toho účastní a vlastně občané, mm, jejich pravomoce se odráží ve vyšetřovacích výborech. Jsou citlivé otázky pro členské státy. Vy jste zmínil jedno konkrétní téma. My se můžeme podívat na některé eh, tedy vyšetřovací výbory v členských zemích. Všechny tyto otázky je třeba eh, řešit. Musíme se podívat na to zabývat vážně tímto tématem. Máme to na, mm, v tomto výboru již dlouho, pamatuju si to z minulého mandátu, možná to ještě starší. Já. Takže jsme velice spokojeni s vaší prací a přeji hodně úspěchu v dalších jednáních s dalšími institucemi. Thank you very much. Děkuji. Pane Prezo, máte slovo. Grazie Presidente, ma anche da, da parte nostra eh, c'è... Mm, I z naší strany plně souhlasím s postupem, který navrhuje náš kolega. Zdá se nám, že to je nejlepší způsob, jak se vypořádat s otázkou mandátu Samozřejmě pravomoc vyjednavače eh, má právo informovat všechny skupiny, včetně skupiny eh, stínových zpravodajů podle svého výboru. A pak se může s informací obrátit i na nás. Očekáváme v konečném důsledku pozitivní výsledek. Myslím si, že neexistuje jiné řešení, než akceptovat tato jednání, protože tento mandát budeme mít i nadále. Myslím si, že je velmi důležité definovat takové změní, na kterém se shodneme. Samozřejmě budeme muset přijmout určité kompromisy, ale důležité je dospět k řešení. A já mám plnou důvěru k Ramonovi vyjednovacím schopnostem. Děkuji. Mm, velice obtížná otázka. Ano, my souhlasíme s návrhem eh, kolegy, přejeme jemu a i nám hodně úspěchu, aby se nám podařilo dosáhnout výsledku, o které usilujeme. Děkuji. Máte? Mm. pokud tedy někdo je schopen fungovat za takto obtížných podmínek, tak je to pan Ferhý. Je tady několik velice důležitých otázek, které jsou otevřené, které chceme řešit v tomto mandátu. A přejeme kolegovi hodně úspěchů. Nikdo další se o slovo nehlásí, takže se k tomu vrátíme při hlasování. E, nyní přejdeme k bodu 7. A Ramon, ještě, ještě prosím. Děkuji za důvěru, kterou mi věnujete. Těším se na další práci. Dobře, děkujeme. Přejdeme k bodu 7 pořadu jednání. Ehm, Výroční zpráva 2014 o ochraně finančních zájmů EU, boj proti podvodům. Slovo dám paní Mercedes Bresso, aby prezentovala eh, postoj k, svůj postoj k pozměňovacím návrhům, které jsme dostali. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nebudu eh, prezentovat celý dokument, který jsem již prezentovala. Mm, s výjimkou několika bodů, které jsou velmi důležité. Jednak zjednodušení kontrol, zaměření se na rozlišování mezi chybami a podvody, zlepšení spolupráce mezi členskými státy a Evropskou komisí a za čtvrté horizontalizace kontrol. Eh, to jsou evropské politiky podle článku 325 smlouvy. Máme 28 pozměňovacích návrhů, 18 z nich mohu akceptovat, navrhnu dva kompromisy eh, k návrhům 6 a 7 chci zdůraznit, že jsem vyvinula velkou snahu eh, k pozměňovacím návrhům v několika tématech, které chci zdůraznit. Jedna je, no je větší transparentnost postupů a e, publicita, tedy jak se z, pro, veřejné prostředky využívají na evropské a národní úrovni, například koordinační služba proti podvodům. To se Eh, týče jasnosti informací o kontrolách návrh 13 o nezávislosti kontrol, mm, návrh 12, pak urychlení eh, procesu vytváření úřadu evropského státního zástupce, to je složité téma, k tomu je hodně pozměňovacích návrhů, já budu navrhovat kompromis, který by reflektoval maximální počet pozměňovacích návrhů a pak, eh, co se eh, týče dohod s mm, tabákovými společnostmi, to je, myslím, dost jednoduché, nevidím tady velký problém. při hlasování o těch pozměňovacích návrzích. Děkuji někdo. Chce reagovat pan Šeplin? Děkuji. Jenom velice stručně chci pogratulovat paní Breso k její práci, to myslím důležitá e, tematika. Zdá se, že tady jsou mm, e, je, je tady jaksi složité otázky, ale e, to řešení je adekvátní. Myslím, že evropský státní zástupce je myšlenka, mm, na kterou už možná uzrál čas nebo ještě neuzrál. Otevírá to otázku kompetence členských zemí. Bude k tomu opozice? Eh, nezávislost, transparentnost, to je samozřejmě naprosto klíčové. To musí být eh, mm, co nejefektivněji implementováno. Děkuji vám za eh, odvedenou práci. Děkuji, Pascal máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, velice stručně protože jsme o tom hovořili již posledně, o tomto bodu. Já bych rád poděkoval zpravodajce za práci a zároveň za veškeré ty pokroky, které jsme se zaznamenali, opravdu pozitivní. Všechny ty věci, které jsem posledně zmínil, ty zásadní věci se opravdu dostaly do tohoto textu téměř všechny. Pouze jedna záležitost a to je ten OLAF, ten dozorčí výbor OLAFu. Tam my se snažíme oddělit OLAF od tohoto orgánu. Je to nesmírně komplikovaná i rozpočtově komplikovaná záležitost. Já ne, na tom netrvám, to bych se nikdy nedovolil, ale jsem z toho trošku frustrovaný. Jinak pokud jde o zbytek toho textu, tak eh, si myslím, že to tam máme, ten index korupce. To je záležitost, víte, podobně, když komise v podstatě vlastně přichází s takovými hlavními směry, jak by se měly směrnice implementovat v jednotlivých členských státech. Možná by, ano, se komise mohla podívat i na to, jakým způsobem členské státy bojují proti korupci a vytvořit ne nějakou tabulku možná těch států, ale aspoň říci, do jaké míry tam ještě v těchto oblastech korupce existuje. Vím, že to není jednoduché, ale je to taková možnost, kterou bychom ještě mohli projednat. Takže ještě jednou děkuji paní Mercedes za práci. Děkuji, tak já chci um, pogratulovat zpravodaji, protože to je, toto je velice relevantní, velice eh, dobře připravené na eh, zpráva. E, Jsou to um, skutečně klíčové otázky, které musíme řešit, aby, jsme, aby se mm, občan, obnovila důvěra občanů. Děkuji. Marceles Bresu je na závěr, chce si přeje slovo. Nejprve chci eh, poděkovat všem eh, kolegům. Samozřejmě se pokusím ještě eh, vzít v úvahu otázky, které jsou otevřené. Chtěla jsem jenom říci, že kolegovi Duránovi, že um, mám určitou ty respekt těm um, složeným nebo kom, indikátorům. Eh, ten eh, index korupce z různých zemí se bude skládat z řady velice eh, odlišných složek a bude obtížné vážit jejich relativní důležitost. Když se podíváte na efektivitu no, poslanců, tak je obtížné to vyjádřit v číslech. Někdy, kteří lidé, jak, ně, někteří, kteří e, působí, že dělají nejméně, vlastně pracují nejefektivněji. Takže nejsem příliš nadšená z těchto indikátorů, protože často jsou výsledkem nepříliš relevantní čísla, což může vést k větším problémům než řešením. Ale děkuji. Ehm, možná budeme schopni najít nějaké řešení, minimálně říci, že bychom měli studovat tu otázku dřív, než předložíme nějaký indikátor. Myslím, že je důležité. Um, abychom mezi sebou mm, o tom jednali. Eh, je vždy obtížné sčítat nebo porovnávat dvě různé věci mm, v různých zemích Hm, takže my vlastně hm, máme na stole spoustu druhů ovoce, abych tak řekla, a pak to všechno sčítáme dohromady. To, není, eh, to nevede k žádnému užitečnému výsledku. Jsou to sociální, kulturní, sociokulturní otázky a výsledkem není hm, užitečné číslo. Nejsem proti tomu, abychom to studovali, budeme to studovat, budeme o tom diskutovat. Eh, pan Duran, děkuji panu Duranovi za eh, tuto myšlenku a za ten pozměňovací návrh. Děkuji. Mm, Toto uzavřeme, tento bod pořadu jednání. Nejprve předám eh, slovo kolegyni, eh, aby předsedala eh, schůzi a mm, ta začne tedy sděleními předsedkyně. Omlouvám se, my jsme jednali s Koreperem o volebním právu, proto jsem přišla pozdě. Chtěla bych vás informovat o rozhodnutích koordinátorů 29. října, především co se týče jmenování koordinátorů. Koordinátoři se rozhodli nominovat Ramona Chaureviho zpravodaje zprávy o e-demokracii v Evropské unii a potenciálních výzvách. Pascal Diran eh, byl jmenován zpravodajem eh, zprávy AFKO eh, pro výbor rozpočtové kontroly o absolutoriu za rok 2014, všeobecný rozpočet EU. Hmm, jde o implementaci rozpočtu za minulý rok. EPP bude indikovat zpravodaje stanovisku AFKO, zprávě LIBE 2015 eh, o aplikaci Charty základních práv. Také jsme doporučili s, eh, ke zprávě, kde jsme, na kterou jsme žádali na konferenci předsedů výboru před nějakou dobou. Byl tam návrh změny ještě jednou názvu Eh, této zprávy a koordinátoři doporučili, aby stávající název zprávy zůstal a tak um, potvrdili snahu předsedy uh, předložit to na konferenci předsedů přes ECC. Econ, eh, předložený výbor a ten doporučený název je zvýšení demokratické odpovědnosti, evropské řízení a institucionální výzva. Také jsme dostali dopis eh, od eh, předsedy taxe Alana Ramasura eh, ohledně nedostatečné spolupráce některých nadnárodních firm v kontextu práce výboru taxe o daňových rozhodnutích. My jsme na schůzi koordinátorů rozhodli, že e, toto by, ty problémy, které jsou v tom dopise, by měly být projednány v pracovní skupině k jednacímu řádu v kontextu možných změn jednacího řádu. Také jsme jako koordinátoři mm, soudili, že toto by se mělo řešit v rámci zprávy pana Gigolse o transparentnosti odpovědnosti, integritě evropských institucí. Tež jsme souhlasili, že budeme informovat Frhoštata o této věci, aby zvážil e, řešení tohoto problému v kontextu jednání o nové interinstitucionální dohodě lepší legislativní práci. Co se týče e, návrhů usnesení, For the first, um, Doporučení koordinátoru je následující. Rezoluce k referendu Velké Británie odchodu z Evropské unie. My jsme se shodli, že toto téma by se mělo řešit v rámci e, zprávy F. Klostravodem je Guy Verhofstadt o pro možném vývoji z institucionálního struktury Evropské unie. Návrh rozhodnutí k eh, výdajům na komunikaci, také jsme souhlasili s tím, že nebude eh, follow-up, ale návrh usnesení bude předán výboru pro rozpočtovou kontrolu pro možnou eh, nou diskusi v rámci jejich kompetencí. Co se týče diskriminace nezařazených poslanců, i toto půjde k pracovní skupině pro jednací řád, ke zvášení, co se týče rezoluce větší transparentnosti evropských institucí. Nebude žádný automatický follow-up. Tuto otázku bude řešit, se bude řešit ve zprávě Svena se k transparentnosti. Takže nejsou žádné námitky proti těmto E, doporučením koordinátoře je považuji za schválené. Chci vás také informovat s ohledem na plánovanou návštěvu Soudního dvora Evropské unie. Naším plánem je, aby tato návštěva proběhla ve středu 27. 28. E, ledna, to znamená začátkem příštího roku a vy o tom budete informováni. Nyní musíme tedy čekat na hlasování, což je v 10 hodin, takže přerušuji dnešní schůzi na 6 minut zhruba. Děkuji vám. Kolegové, ráda bych zahájila hlasování. Během hlasování se musíme zabývat třemi věcmi. První je to, co jsme eh, debatovali eh, nad dokumentem Ramona Regiho a já vám stejně informuji, že budeme mít hlasování o politické orientaci pracovního dokumentu, čímž my jako AFKO potvrzujeme obavy vzešlé z rady a dáme tím mandát zpravodaji, aby eh, pokračoval v předjednávání s radou a také eh, s komisí a v tomto rámci připravit eh, kroky pro formální jednání. Já bych eh, chtěla říci, že to formální jednání se bude řídit formálním mandátem a mandátem pro eh, ustavení vyjednávacího týmu, což nastane v okamžiku, kdy nám rada potvrdí připravenost k jednání s námi. Takže já se vás nyní ptám, zda budete, zda budete hlasovat pro to, co jsem právě řekla. Není vás mnoho, takže ještě jednou stám, kdo je pro to, abychom podpořili Ramona Regio. Kdo je proti? Nikdo zdržel se? Také nikdo. Takže Ramone, dostal jste ten mandát, o který jste žádal. A teď prosím přejdeme k druhému bodu na hlasovacím seznamu, eh, což je stanovisko Pavala Aranžela eh, o roli finančních eh, regulačních institucí a orgánů. Můžeme tedy začít hlasováním. Kompromis A, kdo je pro? Ještě jednou A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. si návrh 3 pro. 3 pro. Proti. Trojku prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, prověříme elektronický závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 9 hlasy proti 8. Pětka, kdo je pro? Proti? Opět prověříme, myslím, že to byla stejná většina, ale prověříme, zahajuji hlasování, pozměňovací návrh 5. Ano, děláme, co můžeme. Eh, končím hlasování a je to schváleno. Nyní poslanci návrh 6, eh, mm, split vote, první část. Kdo je pro první část? Proti? Myslím, že je to tatáž většina, ale nejsem si jistá, takže první část prověříme elektronicky. Končím hlasování. 9 k 8. Druhá část také raději elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Nyní kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis C. Kdo je pro? A pardon, máme tady ještě eh, oddělené hlasování, takže C první část je pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část je pro, proti zdrželi se schváleno. Nyní poznací návrh 11. Kdo je pro? 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 máme opět na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 13. Kdo je pro? 13 pro, proti, zdrželi se schváleno zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18 pro, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Chcete prověřit. 25 zahajuji ověřovací hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Tedy co pak? Takže 26 je pro, proti, zdrželi se. Myslím schváleno, ale pro jistotu prověříme. 26 zahajuje hlasování. 26 končím hlasování a je to schváleno 9 hlasy proti 7. Nyní 27 pro, proti. Tak to také prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 8 hlasy proti 7. 28 pro, proti, prověříme 28. a je to schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se schváleno 33 pro, proti, zdrželi se přijato 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 35 eh, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A nyní 41 pro, proti, 41 eh, musíme prověřit závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno 9 hlasy proti 7, 42 pro, proti zdrželi se přijato 43 pro, proti zdrželi se Zamítno za 44, první část pro, proti zdrželi se a tak 44 první část prověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto 8 proti 8. Druhá část pro odpadá tím pádem. Nyní 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, 47 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 48 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 49 pro, proti, zdrž... a tak to prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 9 hlasy proti 8. 50 pro, 50 prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 9 proti 9 zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování, elektronicky závěr hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 13 hlasů proti 3, zdrželi se 2, blahopřeme Paulovi. A teď my eh, nebudeme eh, hlasování eh, delegovaný akt, pokud se týče registrace evropské evropských politických stran, evropských politických nadací. My jsme tady měli termín pro podávání připomínek a návrhu v souladu s článkem 105. Tato termín eh, vypršel 29. října a neobdrželi jsme žádné námitky, doporučení ani požadavky o rozšíření. To znamená, že výbor AFKO nebude podávat žádný návrh rezoluce. Nicméně já opakuji, že politické skupiny mohou prostřednictvím svým nebo eh, prostřednictvím 40 poslanců eh, lze podávat námitky na plénu. Takže eh, tolik hlasování a poněvadž jsme to zvládli velmi rychle, budeme muset počkat na zahájení setkání s národními parlamenty, což bude v 10 hodin 30 minut. Takže já vás nyní žádám o to, abyste přežili ještě zhruba další 15-minutovou přestávku do 10.30.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

Uh, dear colleagues, I... Vážení kolegové, prosím, kdybyste se mohli usadit, že obvykle, když se bavíte mezi sebou, tak není slyšet nás. Srdečně vás vítám a jsem velmi potěšená, protože eh, tento výbor pro ústavní záležitosti začíná novou tradici. My jsme naši historii eh, absolvovali vlastně nula takovýchto setkání eh, s národními parlamenty a jsme rádi, že jste nás podpořili a přijali naše pozvání. Dnes je zastoupeno 13 národních parlamentů a já bych ráda přivítala Marka Angela, který zde zastupuje lucemburské předsednictví. A e, v lucemburském parlamentu e, předseda výboru pro zahraniční evropské záležitosti, obranu, spolupráci a emigraci. A také srdečně vítám pana Nikolase Šmita, e, který je ministerským předsedou a my pana ministra vítáme ministrem. E, také jsme doufali, že se mezi námi objeví e, první místo předseda Evropské komise Franz Timmermans, který si to přehal, ale e, bohužel včera musel na nové zasedání do Ankary poněvadž, jak víte, eh, jsme ve velmi důležité fázi vyjednávání mezi Evropskou unii a eh, tureckou vládou. Nicméně eh, za Evropskou misi tam máme pana ředitele Pascala Dinyho, který zastoupí pana prvního místa předsedu komise. Já vás vítám všechny, abych na nikoho nezapomněla, ale ráda bych zmínila kolegy z tureckého parlamentu a z norského parlamentu, kteří se k nám také připojili. Já jsem velmi ráda, že vás zde vidím. Také bych vám ráda řekla, že eh, od Lorda Timbosmana, který eh, předsedá eh, výboru pro Evropskou unii evropské záležitosti, v sněmovně Lordu Británii, který nám tady eh, zaslal dopis, v němž eh, vyslovuje určité obavy, eh, že debata, kterou zde povedeme v první části našeho jednání, by rovněž měla obsahovat otázku parlamentního dohledu nad evropskými agenturami. My samozřejmě vítáme tady tento úmysl jít nad rámec vlastních eh, evropských institucí a eh, podle potřeby se poví také o agenturách. Eh, pan, tedy Lord Tim Boswell nám zaslal ještě jeden příspěvek, který vám byl rozeslán. A je to příspěvek, který se týká setkání tří stran, tedy členů obou britského parlamentu a e, britských europoslanců. E, oni se setkali e, tedy do, a zaslali nám zápis z tohoto setkání. My tedy víme, proč se dnes scházíme. Je to proto, že Evropská unie je v obtížné období ale eh, my se eh, musíme také trošku povznést na takovými těmi eh, drobnými bitvami, které absolvujeme každý den a také se trošku více zabývat institucionálním rámcem a proto si přejeme, abyste spolu s námi debatovali o té zprávě paní Breso a Elmara Broka o zlepšení fungování Evropské unie, využi- plné využití potenciálu Lisabonské smlouvy a rovněž Guy Verhofstadt eh, zde eh, připravil jakýsi dokument o eh, institucionálním vývoji. To jsou všechno budoucí výzvy, které odhalují mnoho slabin, ale zároveň se zde hovoří o tom, že je třeba se pečlivě zaměřit na institucionální nástroje, architekturu, na řídící schopnost Evropské, Evropské unie a zabývat se nejenom otázkami efektivnosti, ale také demokratické legitimity, zodpovědnosti v rozhodovacích procesech. Čili Toto setkání bude mít dvě části. Eh, dopoledne to bude institucionální vývoj Evropské unie a ta druhá část odpoledne je slyšením, které se bude zabývat eh, parlamentním dohledem nad evropskou exekutivou. A já bych nyní začala tím, že dám slovo tři, třem lidem, třem mužům, to nás velmi eh, mrzí, že tady opět převládají muži, ale eh, to je dáno institucemi, jež eh, reprezentují. Tak především je to tedy Mark Angel, který je předsedou lucemburského výboru a parlamentního, tedy předsednictví. Já doufáme, my doufáme, že hlavní řečníci se Eh, udrží v limitu 10 minut. Děkuji, Danito, vážená paní předsedající, a děkuji vám, kolegové, za laskavé pozvání na toto zasedání. Jak již bylo řečeno, nacházíme se eh, v klíčové době, kdy Evropská unie čelí mnoha výzvám. Instituce EU a meziparlamentní dialog musí být eh, upraveny tak, abychom mohli tomuto, těmto výzvám účinně čelit. Chceme tedy, aby se do posíleného politického dialogu zapojilo co nejvíce parlamentu v duchu dokumentu paní Breso a pana Broka a také eh, v rámci toho, jak to navrhuje Egy Verhofstadt. Náš politický dialog je zásadní ze dvou důvodů. Eh, za prvé, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty čelí tomu, že změny smluv eh, asi do budoucna nebudou příliš možné. Nicméně víme, že existuje mnoho důvodů pro to, aby se zlepšilo fungování evropských institucí a implementace evropských zákonů. Za druhé se asi shodneme všichni na tom, že cesta zapojení Evropského parlamentu i národních parlamentů, eh, tato cesta by měla být posílena a to raději dříve než později Toto je důležité, protože eh, dnes komunikace mezi parlamenty je eh, důležitější než dříve. Eh, je třeba, abychom měli prověřování legislativy na národní úrovni a na úrovni rady, tedy celé Evropy. A samozřejmě máme tady mnoho výzev a to je, co znamená mnoho příležitostí ke spolupráci. A já bych se právě chtěl zastavit u tohoto. Jsem totiž přesvědčen, že spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem může výrazně přispět k posílení legitimity Evropské unie. Já nevěřím tomu, nikdy jsem nevěřil tomu, že zde máme demokratický deficit, nicméně je zde jasná potřeba přiblížit se e, občanům a e, proto tedy potřebujeme spolupráce národních parlamentů. Eh, jsou i další důvody, proč lépe spolupracovat mezi národními parlamenty a EU. V rámci eh, parlamentní dimenze lucemburského předsednictví jsme se snažili eh, brát toto, co nejvážněji. Ukázalo se, že zde, se zde vážně berou iniciativy lucemburského předsednictví tak, aby se prohloubil politický dialog a posílily se role národních parlamentů v, v rámci subsidiarity. Institucionálními eh, věcmi se zabývaly v červenci a v říjnu dvě eh, zasedání v radě a šlo tam o otázky eh, zelené karty a žluté karty. Také jsem velmi rád, že za předsednictví Lucemburského parlamentu se eh, jednací řád, tedy konference dle článku 13 o Evropské ekonomické zprávě, eh, byl konečně schválen. Pokud se týče zlepšení eh, procesu žluté karty, zasedání KOSEK se shodli na tom, že tento proces je třeba zlepšit bez změn smluv. A také se snažíme o posílení kvality a posílení včasnosti Eh, získávání stanovisek národních parlamentů. Pokud se týče zelené karty a posíleného politického dialogu, je důležité, aby bylo možné postupovat flexibilně v procedurálních otázkách při navrhování nové evropské legislativy. Připomněl bych tři iniciativy, které lze považovat za iniciativy v rámci zelené karty, které jsme viděli už letos. Eh, první eh, je House of Lords, Timothy Boswell o e, odpadu e, potravinového, odpadních potravinách. E, říkali jsme smě, tedy od komise předevčírem velice vstřícnou odpověď. Další zelená karta přišla od lotyšských kolegů v souvislosti se směrnicí o audiovizuálních službách a dále o Eh, sociálních a ekologické zodpovědnosti firm. K tomu nám dala zelenou kartu před pár dny eh, tedy francouzský parlament, francouzské národní schromáždění. Eh, měli bychom mít jasné termíny pro zapojení se do procesu zelené karty a o tom budeme v rámci KOSEK jednat v příštích dnech. Eh, rádi bychom, aby Evropský parlament zde byl zahrnut co nejvíce. A také Evropský parlament už podle článku 2 až 5 podle smlouvy by si přál, aby komise eh, navrhoval, tedy předkládala legislativní návrhy. Eh, nicméně ty zelené karty určitě budou mít ještě širší dopady. Závěrem bych chtěl pozdravit a přivítat úsilí Madame Breso a pana Broka eh, v jejich zprávě. Pracovní dokument eh, jasně ukazuje, že skutečně je třeba eh, zabývat se otázkami fungování EU ve, vůči výzvám, jako jsou uprchlická krize, finanční krize, ekonomická krize a tak dále a tak podobně. A najít správné způsoby řízení v rámci eh, tedy Evropské unie, včetně sociální dimenze. Eh, nicméně eh, nejsem si jistý, zda všechny návrhy, které jsou v tomto dokumentu, jsou přijatelné bez změny smlouv. Každopádně je třeba začít toto reflektovat již dnes a začít hledat řešení, tak aby Evropská unie byla vyobhena proto, aby mohla čelit výzvám. To se týká nejenom výzev, eh, který jsem zmínil, ale také třeba v otázce eh, národní úrovně, jako je třeba evropský semestr a podobně. Pokud se týče ekonomického řízení, národní parlamenty eh, čelí stejným problémům jako problémy problém EU. Často se nacházíme na vedlejší koleji díky mezivládní spolupráce, jako je třeba ISM a podobně. To jsou všem věci, které by bylo skutečně dobré eh, toto zapojit, všechno zakomponovat do evropského práva z důvodů, které jsou v tomto dokumentu uvedeny. Eh, já eh, bych si skutečně přál, aby v dokumentu v bodu 9 by bylo dobré, kdyby role národních parlamentů eh, vzhledem eh, k Lisabonské smlouvě, a to se týká článku 9 eh, a 12 a také protokol číslo 2 a rovněž kosek by měl být v této souvislosti explicitně zmíněn. Co se týká meziparlamentní spolupráce v souvislosti s bodem 9 a 10, kde se říká, že by neměly existovat mezi rozhodovací orgány, Eh, možná by bylo dobré toto předem prodebatovat mm, v podobě různých parlamentních fór a tam tedy tyto otázky probrat. A také se to týká eh, konference předsedů evropských parlamentů. Eh, to by bylo vhodné zavést, aby se všechny parlamenty mohly otevřeně vyjadřovat k řadě otázek. Dnes to není možné, poněvadž eh, evropské eh, parlamenty, parlamenty evropských zemí eh, měly tento pracovní dokument k dispozici maximálně 10 dní, čili to je poměrně málo času a my tady nebudeme asi schopni řádně a plně přispět k této debatě. Co se týče interinstitucionální dohody o lepším Eh, lepší legislativě, eh, jak to bylo prezentováno Martinu Šulcovi a Dante Hibner, tak tady skutečně eh, je možné, aby se více zapojili národní parlamenty a je třeba nezasahovat si navzájem do kompetenci a je třeba více respektovat subsidiaritu. Věřím, že společná kritéria pro monitorování, respektování principu subsidiarity by byla velmi vítaná. Dále si myslím, že potřebujeme debatu o tom, zda interinstitucionální dohoda je eh, to správné místo, kde se má řešit posílení účasti národních parlamentů. A také bychom měli spolu analyzovat, jak prohloubit politický dialog tak, jak to činíme dnes. To je něco, co by se také mělo objevit ve, v pracovním dokumentu. Eh, posílení našeho politického dialogu je velice důležité pro všechny národní parlamenty a my z Lucemburského předsednictví přejeme sehrávat v tomto pozitivnější roli při přijímání evropské legislativy. Eh, po prvotním nadšení Slabonské smlouvy jsme podobně jako jiné národní parlamenty pocítili, že mm, proces subsidiarity navzdory tomu, jak je důležitý, Eh, může zbuzovat dojem, že role národních eh, parlamentů je pouze omezená, pokud se týče evropské integrace. Myslím, že eh, hlubší politický dialog a zelená karta by mohly pomoci národním parlamentům, aby v integraci mohli hrát výraznější roli. A v této souvislosti jsem také připraven spolupracovat s Evropským parlamentem a na tom záleží eh, lucemburskému předsednictví a také našemu parlamentu. A ještě závěrem, pokud si přejeme lepší spolupráci mezi Evropským parlamentem a národní parlamenty, ne, nemůže se toto odehrávat pouze v Bruselu a Štrasburku, ale musíme začít doma. Eh, za prvé na politické úrovni, úrovni politických stran. Třeba eh, moje strana Eh, organizovala tedy eh, naši, eh, tedy setkání našeho politického klubu strany Evropského parlamentu, ale takováto jednání jsou ojedinělá. My se ovšem snažíme každé pondělí dopoledne setkávat a vždy tedy zveme také naše europoslance, což si můžeme dovolit, poněvadž Eh, tedy díky geografické blízkosti. No a jednou tedy eh, za měsíc máme skutečně eh, speciální schůzi vyhrazenou tomu, abychom naslouchali kolegům z Evropského parlamentu. Čili já si myslím, že toto je důležité nejenom zde v rámci institucí, ale také doma. Děkuji vám za pozornost. Very much. We, would... Děkujeme. Děkujeme, nebudeme tleskat všem, takže vynecháme potlesk a rovnou se dostáváme k dalšímu projevu. Pan Nikola Schmidt má slovo. Pane ministře, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milí kolegové, milí poslanci národních parlamentů, milí europoslanci, europoslankyně, poslankyně národních parlamentů. Samozřejmě já zde zastupuji naše předsednictví a zároveň naše vztahy s Evropským parlamentem. To je pravda, ovšem bude to trošku i takové osobní z mé strany. Nebudu zde hovořit pouze jako zástupce rady či předsednictví, čili mé úvahy budou, ano, dobře, samozřejmě se to týká i předsednictví Ovšem za předsednictví vystoupil před chvíličkou kolega, takže já bych rád řekl osobně, že jsem nesmírně rád, nesmírně rád, že mohu vystoupit zde ve vašem výboru ohledně institucionální vý, úrovně institucionálního rozvoje v Evropské unii a kontaktu mezi parlamentem vaším a národními parlamenty. Jsem teď nesmírně rád, že se máme k dispozici pracovní dokument paní Breso a pana Broka. Je to dokument, který představuje velice užitečné návrhy, argumenty, zajímavé myšlenky potřebné pro naši úvahu ohledně dalšího směřování Evropské unie a samozřejmě i zpráva pana Verhofstadta v tomto ohledu je nesmírně nápomocná. Jestli dovolíte několik čísel, takový průzkum z před několika týdnů jednou agenturou která se zabývá veřejným míněním a to si myslím, že jsou výsledky, které vedou k zamišlení, protože 72% respondentů, to znamená evropských občanů, tvrdí, že evropská politika nebo evropské politiky se vedou podle jejich názoru s špatným směrem, že se ubírají špatným směrem. To znamená, že se vidíme určitou euroskeptickou tendenci, určitý trend v rámci našich zemí, evropských zemí. Je to trend, který se zdá být přítomný v celé Evropě. Toto je ta špatná zpráva. <laughs> Ovšem je zde i dobrá zpráva. Proto je 60% dotázaných, dokonce trošku víc pro eurozónu. Tvrdí, že bychom měli posílit politickou a ekonomickou integraci Evropské unie. To znamená, že v Evropě probíhá skutečná rozprava ohledně povahy našich politik a to si myslím, že je normální, běžné v takových demokraciích, že si můžeme klást otázky ohledně dobré či horší politické orientace, to ano. Ovšem, jak vidíme, tak většina našich občanů, alespoň si to zdá, je přesvědčená o tom, že evropská integrace je nezbytná a že zároveň si tito lidé přejí, aby zde existovala politická a ekonomická integrace hlubšího charakteru. Takže toto přání našich občanů, Evropanů, vidět silnější Evropu, Evropu, která je schopnější reakce, která je schopnější reagovat na závažné výzvy. A když hovoříme o dnešních výzvách, samozřejmě všichni víme, o čem hovoříme v podstatě každý týden vidíme čím dál tím více výzev, který musí Evropa čelit, ať už jde o migraci, terorismus, pocit nebezpečí v našem okolí, ve sousedních zemích Evropské unie. Vidíme, že Evropská unie je skutečně ohrožena a čelí obrovským výzvám. Čili měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem účinně reagovat na toto přání našich občanů, na toto přání evropských občanů při posílení integrace politického a ekonomického charakteru. A myslím si, že je správné, že právě váš výbor přichází s touto iniciativou setkání europoslanců s národními poslanci nebudu hovořit o důležitosti národních parlamentů nejenom pro naše národní státy, ale i na evropské úrovni, protože článek 12 smlouvy o Evropské unii jasně hovoří o aktivní účasti národních parlamentů na fungování EU a že nemá hrát pouze nějaké periferní místo nějakého ad hoc konsultanta. Naopak, parlamenty by měly hrát zásadní politickou roli, konkrétní roli v tomto konkrétním obtížném kontextu by národní parlamenty měly zastávat mnohem důležitější místo. A právě v tomto období, v tomto procesu úvah, já doufám, že na konci tohoto procesu budeme mít možná i novou mezi vládní konferenci. Na tomto procesu národní parlamenty budou hrát zásadní roli. Ti z vás, kteří se zúčastnili eh, konventu, vědí, že přístup a příspěvky národních parlamentů přispěly k úspěchu eh, konventu. Nehovořím to pouze proto, že jsem měl to štěstí se sám zúčastnit na práci konventu, ale protože je potřeba vyzvednout tuto roli. A pokud je o Evropský parlament, Samozřejmě, že role Evropského parlamentu byla navýšena, byla posílena, byla rozšířena díky Lisabonské smlouvě. A i v tomto ohledu si myslím, že je normální a běžné, aby Evropský parlament byl takovou platformou pro evropskou demokracii a proto je zásadní, že takovou platformou skutečně je. A nyní možnost přeskumu smluv, samozřejmě, že můžeme vycházet z určité hypotézy toho, že stávající uspořádání není definitivním uspořádáním. Že bychom měli být schopni nějakým způsobem přizpůsobit, uspůsobit, nějakým způsobem pozměnit všechny tyto prvky, tak jak jsme to viděli zúrazněno i v těchto dvou zprávách konkrétně, o kterých jsem se zmínila. Ovšem zároveň se domnívám, že e, zde máme ještě docela veliké manévrovací pole, protože institucionální vývoj může být zlepšen, může být zrychlen i v praxi. A váš výbor je důkazem toho, jak zlepšit spolupráci v evropském systému. Další věc. Tento systém by se mohl dál vyvíjet, aniž bychom měnili smlouvy, pouze díky změnám určité interakce mezi institucemi. A to děláme právě v současné době ve snaze vyjednat novou meziinstitucionální dohodu. Nejde o změnu smluv nebo o snahu změnit tyto smlouvy, toto nespadá do naší kompetence, ale podívat se na to, jakým způsobem jednotlivé instituce, Evropský parlament, komise, rada mohou lépe reagovat společně, jaká by mohla být lepší interakce a jakým způsobem dosáhnout lepší evropské legislativy, kvalitnější legislativy. V tomto ohledu potřebujeme spojit úsilí všech třech institucí a především dvou spoluzákonodárných institucí s cílem zlepšit tuto spolupráci. No a poté se můžeme podívat i na možnou potřebu přeskumu smluv. Ovšem ještě předtím je důležité, a ve zprávách se o tom hovoří, využít veškerých příležitostí, jež nám stávající smlouvy nabízejí. Je zde mnoho, mnoho opravdu možností, které by se daly ještě dále využít, pokud jde o migraci problém migrace nevyplývá z toho, že bychom neměli dostatečné nástroje. Nástroje zde jsou, jsou k dispozici. Ovšem potřebujeme politickou vůli využít těchto nástrojů a uplatnit je na základě společné politiky. Vše, co se týká bezpečnosti v Evropě, má rovněž podobný základ. Čili spolupráce s národními parlamenty v tomto ohledu je nesmírně důležitá. A ještě jedna konkrétní oblast. Samozřejmě, že potřebujeme koherentní přístup při interinstitucionální výstavbě. Nejde pouze o přímé zapojení parlamentu, národních parlamentů, do celého toho legislativního evropského procesu. Domnívám se, že národní parlamenty se angažují v rámci postupu subsidiarity tímto způsobem. Národní parlamenty mají důležitou možnost vlivu tímto způsobem. Ovšem neměli bychom z těchto národních parlamentů tvořit třetího zákonodárného hráče v tomto legislativním evropském procesu. Protože co by teda udělala rada? Rada by v tom případě ztratila svou roli. Čili toto je takový návrh, víte, z které strany přichází a který já považuji za nekoherentní eh, v soul, a ne v souladu s institucionálním systémem, který se funguje. A úplně poslední poznámky ke dvěma konkrétním věcem. Eurozóna. Tam skutečně potřebujeme posílit eurozónu, potřebujeme mít k dispozici určitá ustanovení, určitá uspořádání. Řízení eurozóny by mohlo být zlepšeno. Návrhy konkrétně zde existují, návrhy ze strany pěti předsedů a především i návrhy ze strany komise dokument z 21. října, tím vším bychom mohli zlepšit zřízení eurozóny, ovšem pojďme ještě dál. Suverenita v rámci eurozóny děl, nebo dělba této suverenity by měla být urychlena a zlepšena. Všichni jsme prožili tu velkou krizi, reakce, odpovědi, které zde přišly často improvizované velice rychle a já si myslím, že zprávu a řízení eurozóny proto musíme posílit. A další věc je sociální věc, která je mi nesmírně blízká. Musíme do eurozóny a do jejího řízení zahrnout i tento sociální aspekt a právě proto musíme vyvážit toto řízení i vytvořením takové euroskupiny na sociální úrovni. To, k tomu ale nepotřebujeme změnit smlouvy. Všechno toto můžeme provést nesmírně pragmaticky. A druhá záležitost je rozpočtová kapacita eurozóny. Zde potřebujeme využít konkrétních ustanovení smlouvy a jsme si vědomi toho, že monetární unie, měnová unie bez této rozpočtové kapacity nemůže existovat. Hovoříme-li o této kapacitě nesmíme zapomínat na financování rozpočtové kapacity, čili určité zvážení našich vlastních zdrojů, možností v této oblasti pro posílení rozpočtové kapacity. A dále jsou to mezivládní dohody, jejich integrace, to vše je důležité. A posledním bodem je zároveň demokratická legitimita, parlamentní kontrola na úrovni národních parlamentů a samozřejmě na straně Evropského parlamentu, který je rovněž musí být dostatečně zaangažován v plnění evropského semestru. Poslední věc je sociální protokol. Zde si myslím, že je zásadní, abychom takový protokol měli k dispozici, protože zde panuje permanentní nejistota na vztahu mezi základními svobodami, které jsou důležité především pro fungování vnitřního trhu, a zároveň určitými nároky, základními sociálními nároky, právy na druhé straně. Sociální pilíř je něco, co Evropská komise nyní zúrazňuje a proto bychom měli objasnit roli tohoto pilíře s ohledem na čtyři svobody. Nebudeme schopni Evropskému soudnímu dvoru neustále i přesto, že samozřejmě já si nesmírně tento orgán vážím, nemůžeme to všechno nechat pouze na nich, to znamená neustále jenom, aby rozhodovali mezi čtyřmi svobodami na jedné straně a na druhé straně mezi lidskými právy, čili neměl by to dělat pouze soud. My čelíme mnoha hrozbám v současné době a proto v té první etapě bychom naléhavě měli implementovat vše to, co nám smlouvy nabízejí solidarita je již v smlouvách k dispozici. My jsme zatím neimplementovali veškeré potřebné etapy, proto bychom se měli těmto etapám věnovat. Například je to ta možnost využití článku 42.7, jenž by nám mohl rychle pokročit vpět. Solidarita by měla mít jasný charakter. Solidarita neexistuje pokud stát, který využívá určité zdroje, má určité zdroje, konkrétní kroky, to, co dělá například jedna země, která byla vojensky takto zasažena, tato země přece to, co dělá, nedělá pro samou sama sebe, dělá to pro celou Evropu a právě proto potřebujeme ze strany ostatních států solidaritu nejenom na papíře a nejenom hezkými slovy, ale konkrétní solidaritu vojenskými příspěvky, vojenskou pomocí a nebude-li to možné zvážit i možnost financování, protože nemůžeme na jedné straně vyčítat jedné zemi, že nerespektuje pak růstu a stability, protože se snaží zachovat bezpečnost celé Evropské unie. Děkuji. Včetně eh, tady politické vůle, které, eh, která jsem si znovu projevit. Děkuji tedy za eh, tuto velice jasnou vizi, kterou jste prezentovali o všech aspektech naší práce hmm parlamentu. Nyní za Evropskou komisi eh, pan Paskadýny. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem. Nejprve chci omluvit mm, místo předsedu se, který nemohl přijít. Včera odpoledne byl odvolán do, eh, na jednání do Turecka. My jednáme o akčním plánu s tureckými orgány a musel se tam vrátit, aby projednal několik důležitých prvků tohoto akčního plánu. Mám několik eh, připomínek o vztahu mezi novou Evropskou komisí a národními parlamenty, abychom viděli, co se změnilo. Eh, také pro zástupce národních parlamentů, aby potvrdili, že se věci změnily ze strany komise, my se eh, každopádně snažíme o změnu. Když komise eh, eh, ujala své funkce, tak eh, hlavní moto bylo, že bude řešit intenzivně velké věci a málo se věnovat drobnostem. Současně chtěla mm, navázat nový vztah s národními parlamenty. Co to znamená? To znamená, že máme prvního místopředsedu, který je zodpovědný za interinstitucionální vztahy, konkrétně vztahy s národními parlamenty. Znamená to, že to je sdílení pozornosti v celém kolegiu. Neměli jsme nikdy tolik jednání mezi členy kolegie a národními parlamenty na úrovni výborů nebo pléna. Po jednom eh, roce máme více než 200 eh, setkání mezi členy Evropské komise a národními parlamenty. Eh, další věc je způsob, jakým vedeme korespondenci a písemný dialog s národními parlamenty. Od 1. září tohoto roku jsme e, zavedli nový způsob, jak reagovat na odůvodněné stanovisko a také na e, stanoviska, které jsme dostali z národních parlamentů v kontextu politického dialogu. A tyto odpovědi jsou Eh, mnohem více politické. Spolupodepisuje je místo předseda a zodpovědný komisař. Dáme i do příloh eh, všechny technické podrobnosti a všechny národní parlamenty dostávají eh, přehled politických reakcí květnu tohoto roku jsme zavedli balíček lepší regulace, který obsahuje řadu prvků, které mají zvýšit úroveň konzultací eh, upstream, tedy předtím, než komise prezentuje legislativní návrh a podporujeme národní parlamenty, aby plně využívali této příležitosti a e, přicházeli tedy s komentáři a argumenty hned na začátku legislativního procesu jsme svědky evoluce ve vztazích, eh, vývoje ve vztazích s národními parlamenty. Počet žlutých karet dramaticky klesl. Za poslední dva roky byly jenom dva případy žlutých karet. Eh, všichni to mohou interpretovat mm, tak, eh, že je otázka, zda komise plně odůvodnila svá rozhodnutí ve světle subsidiarity, ve světle minulé komise sní, až ve světle snížení počtu nových legislativních návrhů e, se částečně vysvětluje snížení počtu žlutých karet, ale ne tak velký, jakého jsme byli svědky. Dá, co se týče odůvodnění stanovisek, e, minulý rok jich bylo 88, to znamená e, otázky národních parlamentů v subsidiaritě, minulý rok 21 a v letošním roce jsme jich dostali zatím 8. Já si myslím, že to je pozitivní vývoj, protože současně mm, se rozvíjí pozitivnější agenda. Minulý rok jsme měli 600 písemných výměn s národními parlamenty v kontextu politického dialogu a pos a nedávný příklad byla tedy první zelená karta nebo příspěvek 17 národních parlamentů k eh, prezentaci k návrhu komise, eh, tedy eh, návrhu v oblasti od potravinářského odpadu. Ceda Kosak vyjádřil podporu mechanismu zelené karty, protože to je v kontextu smluv, nevyžaduje to žádnou zásadní změnu. Mm. Dva prvky jsou v tomto kontextu důležité. Jednak načasování. Tu zelenou eh, kartu, jsme, eh, kterou jsme dostali z britské sněmovny lordů, to přišlo ve pravou chvíli, protože komise zrovna pracovala na novém balíčku k cirkulární ekonomice, takže ta, ten příspěvek nemohl přijít v lepší dobu, což je důležité pro eh, relevantnost a význam tohoto mechanismu. Druhý, druhý, druhá věc je počet národních parlamentů, které sponzorují tuto iniciativu. Máme 41 sněmoven a ten počet je důležitý, protože tím více, čím více národních parlamentů to podpoří, tak to bude ukazovat skutečný zájem na národní úrovni o určitou iniciativu komise a tím více váhy to ponese a tím více komise to bude muset zohlednit. Eh, pane Angelu, vy jste zmínil, že komise eh, nedávno reagovala na ty první zkušenosti a my se těšíme na to, jaké budou mm, dvě nové iniciativy, které mm, zda budou úspěšné a tak dále. Samozřejmě některé podrobnosti je třeba dopracovat mezinárodními parlamenty, um, sponsoring zelené karty, že tady musí být e, práh, že třeba něco dodat k iniciativě. Um, ta iniciativa jako celé každopádně stojí za to. Nebudu zmiňovat eh, jeden dopis od jednoho premiéra, který jsme dostali minulý týden, který navrhoval jiný mechanismus s jinou barvou jisté karty. Na závěr bych řekl, že my eh, podporujeme a vítáme meziparlamentní spolupráci a koordinaci. Domnívám se, že to je otázka počtu. My vítáme iniciativy některých národních parlamentů, které přijali, aby identifikovali eh, v pracovním programu komise, které jsou návrhy, které by mohly být problematické, eh, když tedy um, jsme svědky a pokusili se kontaktovat své protějšky v jiných členských zemích a uh, pokusili se tedy přijít se společným postojem vůči komise což je poměrně e, silný instrument. My podporujeme tuto meziparlamentní spolupráci v této rané fázi procesu. A na závěr chci říci, co se týče tedy řízení eurozóny, ta komise je, mm, je aktivní a konkrétně se angažuje v této diskusi. Četli jste zprávu pěti, pro, pěti předsedů o prohlubování EMU. Ehm, abychom viděli, jaké změny lze reálně tedy zavést do hlavních smluv. Současně jsme předložili velice ambiciozní návrh externího zastoupení eurozóny a těšíme se na diskuse na toto téma v tomto parlamentu a také v radě, kde se to setkalo s určitými obavami, bych tak řekl. Takže my velice podporujeme meziparlamentní spolupráci, vítáme všechny iniciativy. Samozřejmě v kontextu smluv a e, s tím, že jsou, se předpokládají změny tedy do budoucna. E, děkuji, děkuji jménem národních parlamentů. Nyní přejdeme k Eh, k jádru naší diskuse, předtím než začneme, ale vás chci informovat o jedné technické záležitosti, protože organizační záležitosti kdy, eh, pro vás všechny eh, z národních parlamentů se zváni na oběd. Bude to v salonu ku číslo čtyři. Po prvním eh, naší části dopolední po 12.30 a tady nečekám, že budou stížnosti Srbského parlamentu, takže teď přejdeme eh, k prezentaci obou zpravodajů Mercedes eh, Breso a Elmara Broka. Dám vám ale jenom sedm minut všem a prosím respektujte to. Můžeme začít? Um, budu mluvit italsky. Vítejte, děkujeme za eh, to, že jste, při, že jste přijali eh, pozvání Evropského parlamentu. Na úvod chci říci, že eh, chci připomenout strašné události v Paříži, které vyvolaly obrovskou vlnu emocí předseda, eh, prezident Holland mm, využil článku 41 smlouvy fungování Evropské unie, kterým vyzývá ostatní členské státy, aby přispěli francouzským eh, snahám. Tato smlouva předpokládá mm, povinnost členských zemí poskytnout součinnost a pomoc v případě teroristického útoku. To znamená, že eh, ta, tato situace je předvídána. Je významné eh, v Lisabonské smlouvě, že je nutné tedy přispívat k lepší efektivní spolupráci v rámci Evropské unie, ať už je to na společenské úrovni nebo hospodářské úrovni nebo bezpečnostní úrovni. Eh, bez ohledu na to bych chtěl si několik slov o obsahu naší zprávy. Lisabonská smlouva nabízí obrovský potenciál a možnosti dostat se vpřed s integrací Evropské unie a vypořádáním se s těmi výzvami, před kterými Evropská unie stojí. O jakých výzvách mluvíme? Samozřejmě je to boj proti terorismu, vypořádání se s eh, migrační krizí, změny klimatu, avšak také hospodářské Mm, hospodářská eh, slabost v souvislosti s krizí a obtížná situace v mnoha členských zemích, i eh, propad v sektoru služeb. Začnu tedy s eh, hospodářskou dimenzí. Mnohé státy mm, projevily slabost a neefektivitu tváří tvář hospodářské krizi. Jak připomněla zastupkyně lucemburského předsednictví, musíme eh, reagovat přijímáním různých balíčků v zájmu mm, prospěchu hospodářství celé, celého hospodářství Evropy, tedy zachovat evropské demokratické mechanismy. To je tedy účel paktu stability, v rámci institucí Evropské unie. A samozřejmě také eurozóna přijala nová opatření, což se také odrazilo v novém rozpočtu Evropské unie, která už má bojovat proti evropské krizi. Tyto principy jsou tedy chráněné, máme možnost zavést společensko-sociální dimenzi. Samozřejmě nejenom Evropská unie není jenom hospodářským, ale také společenským a sociálním projektem, který má mm, tedy účel eh, povznést evropských občanů. Eh, má na zřeteli sociální společenský eh, rozvoj evropského projektu. Snažíme se prostřednictvím mm, nové efektivity podpořit mobilitu podle článku 151 153 Lisabonské smlouvy o Evropské unii. Což se týká například eh, minimální mzdy, která je stanovaná na úrovni členských států. Co se týče obrany a bezpečnosti, ty důvody jsou eminentní. Myslíme si, že bychom měli eh, rozvinout společnou bezpečnostní politiku, což by mělo nepopiratelné výhody mluvili bychom jako Evropa jedním hlasem a samozřejmě bychom ehm, také o e, různých výzvách, jak jako Evropská unie se musíme vyrovnávat i s globálními výzvami, takže tady je řada návrhů od hlídání hranic až ehm, přes tedy stálé struktury spolupráce. Je, Lisabonská smlouva nám dává velký prostor formulovat společnou obranou bezpečnostní politiku Evropské unie. Samozřejmě nemám eh, mnoho času mm, se dalšího tématu, ale myslím si, že vzhledem k struktuře fungování Rady ministrů si myslím, že mm, právě tato rada se může transformovat na legislativní mm, funkci a legislativní orgán v rámci svých přípravných výborů. Tímto způsobem by se lépe naplnily kompetence rady, které nikdy nefungují, které nefungují tak, jak mají. Mluvili jsme také o některých věcech a záležitostech jenom částečně, avšak se nám, no, zdá se nám, že při rozhovorech s národními parlamenty eh, spolupráce mezi těmito národními parlamenty a Evropským parlamentem by měla být silnější. Ehm, třeba zjistit, jak tato spolupráce může fungovat lépe, protože se nám zdá, že žluté oranžové karty nefungují, zatím nefungují, což bude záviset také na rozhodnutí mm, premiéra Camerona a na jeho eh, rozhovorech s Evropskou unii. Každopádně Evropská unie může fungovat lépe. takže se můžeme zamyslet nad tím, jakým způsobem zlepšit ty procesy, které jsou jasné a srozumitelné. Tím mi vypršel čas, ale už se dostávám ke konci. Myslím si, že jeden z problémů dobrého fungování Evropské unie je otázka hlasování kvalifikovanou většinou. Myslíme si, že by bylo eh, důležité se zamyslet a více využívat kvalifikovanou většinu, nejenom jednomyslný souhlas. Protože to by bylo lépe eh, využívané těmi zeměmi, které, kterým jde o větší integraci. Ehm, děkuji. Já chci jenom připomenout vám všem, kteří si chcete vzít slovo, eh, zvedněte karty co nejdříve, abychom viděli, kolik času máme k dispozici Elmar Brock. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové paní eh, Breso a já eh, jsme eh, přerušili tento návrh dopisu také vzhledem k výzvám, kterým jako Evropané čelíme globálním přátům. Domnívám se, že zodpovědnost a kompetence Evropské unie by se měly říct podle toho, jak nejlépe reagovat na výzvy. A což eh, je eh, Evropská smlouva, tedy Lisabonská smlouva, obsahuje mnoho možností, které se dosud nevyužívají, je jasné. A paní Breso vedla mnoho příkladů. Eh, my zažíváme opakovaně překvapení krizemi, na něž nejsme připraveni, poněvadž jsme nevyužili možnosti Lisabonské smlouvy a nevytvořili jsme, nevytvořili jsme si předem nástroje na zvládání krizí. Tak tomu bylo, když nastala finanční krize v roce 2008. Kdybychom tehdy eh, byli, měli nástroje, které teď eh, obtížně eh, vytváříme, mohli jsme mm, tuto krizi Eh, zvládat daleko snadněji a možná dokonce odvrátit. Eh, opět jsme ve stejné situaci v otázce migrační. jsme bezbraní, eh, ačkoliv možnost střešit hranice tady de facto je. A bohužel my jsme před několika lety odmítli říci, že tedy máme eh, balkánské země jako země bezpečné, případně eh, už před někdy pěti či šesti lety, když eh, na Lampedusu začali dorážet uprchlíci, jsme nezavedli kvóty. No a dnes se mnozí tedy se společné odpovědnosti vykrucují. To všechno bylo odmítnuto, ačkoliv máme zde eh, možnosti, které nám skýtá Lisabonská smlouva, od Paříže, Londýna, eh, eh, Madridu a tak dále. Tady se prostě říká, ne, toto je kompetence naše členských zemí. No a nyní se nadává Evropské unii, že to neudělala, že je nedostatečně solidární a že de facto krachuje. Další bod tady funguje od úterka prezident Hollande říká, eh, že je třeba využít článek 42.7. A nikdo neví, co to znamená, co s tím. Lisabonská smlouva ovšem tady už je, pokud vím, pět let. Ale eh, my, eh, tedy důsledkem je že bychom měli eh, mít eh, společnou centrálu, rozdělení zodpovědnosti mezi Unii a členskou zemi, členskými zeměmi, spolupráci členských zemí a tak dále. A všichni eh, prostě tady stojí překvapení a nevědí, co dělat. Nebo třeba nástroj permanentní strukturované spolupráce, to znamená mezi zeměmi, které si přejí zapojit se do posílené spolupráce protože se mě nemusí, některé tady, eh, jsou tady v různé situace a podobně. Třeba některé země eh, nejsou členem NATO. Čili to všechno eh, ve smlouvě je připraveno, ale nikdo nic nedělá. Ano, my tedy členské země vydává 180 miliard eur na obranu, to je víc než Rusko, Máme dvoj, dvakrát tolik vojáků, eh, než mají Spojené státy americké, ale bohužel tedy eh, ne všichni umí zakázat se zbraněmi. Eh, režijní náklady jsou 80% a jsme bez zbraní. Tak toto je naše současná, současná situace. A mluvit o tom je tedy evropská kompetence. Čili možnosti, které jsou ve smlouvě, je třeba využít silněji, poněvadž do toho smlouvu všechny státy ratifikovaly. Ano. Všichni víme, že otázky migrace, eh, výzvy eh, zahraničně politické, eh, bezpečnostně politické, klimatické výzvy a tak dále, imigraci, to žádná členská země není schopna řešit samostatné. Proto tady eh, bychom měli výjít z toho, z toho rámce Lisabonské smlouvy, která byla ratifikována všem parlamenty, a něco tady dělat. A prostě eh, občané chtějí, aby se tyto problémy řešily. Jestli je kompetentní ten nebo onen, to je celkem jedno. Proto, paní Breso a já, nehovoříme o žádných změnách smlouvy, ale hovoříme o tom, co v té smlouvě je a jak by se to mělo tedy řešit. Podstatné je, že eh, bez eh, rozumné politické nálady eh, prostě není možné jakékoliv smlouvy dále měnit. Čili my potřebujeme se dohnout v rámci současné smlouvy takže eh, já teď trošku rychle řeknu, jak udržet eh, jednotu Evropské unie. U fiskálního paktu jsme konstatovali, že všechny členské země EU akceptují, že EU je eh, měnou Evropské unie. Z toho jedna členská země má opt-out a jedna má opt-in. Všechny ostatní přiznávají euro statut společné měny. A jestliže eh, někdo to chce teďka popírat, tak to, to nejde. Prostě to, že někdo má opt-out, to ještě neznamená, že eh, je více evropských měn, může existovat více měn v Evropské unii, ale evropská změna je jenom jedna. Čili tady eh, skutečně není možné institucionálně dělit eh, členy eurozóny od nečlenů eurozóny a rozdělovat je podle toho na členy eh, první třídy a druhé třídy. No, proto tedy se bavíme o tom, jak národní parlamenty mohou být více zapojeny do dalšího rozvoje Evropské unie. To, se týká Eh, evropského semestru, o kterém právě teď jednáme. A je třeba, aby bylo jasné, a to je de facto další zásada, že eh, rozhodnutí se má konat na té úrovni, eh, kde je kompetence a nesměšovat jednotlivé, jednotlivé úrovně, to nebude nikdy fungovat. Proto je podle mě správné, že v rámci ESM, kde jde o prostředky národních vlád, tak ESM má být v kompetenci národních parlamentů, nikoli eh, toho evropského. No, jenomže eh, jenomže eh, Convergence Guidelines a dále v dalších dokumentech se hovoří o Evropském parlamentu. Hm. Za druhé třeba si uvědomit, že také jsme eh, došli k nějakým způsobem k meziparlamentní spolupráci. Eh, v dalším rozvíjení, případně eh, při použití té smlouvy, se musíme postarat o to, abychom společně pracovali na tom, aby byly rozhodovací struktury v EU jasnější a přehlednější. Tak, jak řekla paní Bereso, potřebujeme skutečně transparentní radu. My máme určitý dvoukomorový systém, poněvadž se rozhoduje společně v radě a v parlamentu. Nicméně rada de facto eh, nefunguje eh, transparentně eh, v oblasti legislativní. Prostě tady by bylo třeba, aby se upravil jednací řád v radě. A je třeba říci občanům, že Eh, kvůli této metodě v radě eh, je třeba, aby eh, občané věděli, kdo za co rozhoduje, poněvadž díky právě tomuto uspořádání, tomuto procesu se rada může schovávat za Evropský parlament, Evropské instituce. Proto my chceme, aby rada jednoduše a prostě rozhodovala veřejně na veřejných zasedáních a Eh, rady ministrů, aby fungovaly jako výbory eh, této komory. Eh, Rada také musí rozhodovat kvalifikovanou většinou tam, kde je to možné. To, že dosud to bylo tak, že všichni se tak nějak domlouvali, ale dosud se většinově nerozhodovalo, tak to skutečně to, že eh, konečně k tomu došlo, tak toto je opravdu eh, přelomový moment. Také, také je to eh, de facto něco, co se žalovat Eh, před eh, Evropským soudním dvorem. No a eh, důsledkem je, že tak, jak se s tím zakází, mohou nastávat blokády, které jsou čím dám dražší. Čili my jako společný parlament toto musíme nějakým způsobem kontrolovat na naší úrovni, na vaší úrovni a je třeba posílit tyto pravomoce. Proto si myslím, že ty orgány, které jsou podle článku 13 zřízeny, jsou podle mě důležité ale je a musí být jasné, že nejde o rozhodovací orgány. To je neustále jsme, jde o orgány informační a konsultační, kde se jednoduše a prostě eh, rozhoduje dohodou. Eh, třeba já eh, pracuji v oblasti obrany a bezpečnosti a myslím, že na posledním zasadení v Lucemburku to fungovalo výborně. Čili eh, my zde máme tedy měnovou a hospodářskou unii podle eh, článku 13 a to jsme také, eh, tam jsme také podle článku 13 prosadili pravomoce pro národní parlamenty, nejenom tedy pro sebe. A tam by národní parlamenty by mohly postupovat podobně, čili my se musíme navzájem informovat, spolu debatovat tak, abychom věděli, Eh, a byli schopni tedy pomocí těch našich znalostí kontrolovat eh, exekutivu na národní i na eh, Evropské unii. Dále, v smlouvě je napsáno, že pokud 50% členských zemí, a tedy národních parlamentů, z důvodu subsidiarity a proporcionality se domnívají, že návrh eh, legislativy je špatný nebo nesprávný, pak je možné eh, ukončit tento legislativní proces i bez komise. Toto podle mě dosud bylo použito pouze jednou. Proto v praxi lze říci, že eh, komise má určitou lhůtu, to je myslím 8 týdnů, a e, zde je tady prostor pro tu spolupráci s národními parlamenty a mohu říci, že když třeba rada řekne, že 50% e, národních parlamentů e, říká ne, pak my, tak rada by se měla, měla zavázat k tomu, že odmítne příslušnou legislativu. Ano, čili to všechno ve smlouvě je. Eh, bavit se nad rámec této smlouvy, to by bylo velmi špatné a já si myslím, že eh, bychom tady měli posílit a využít to, co nyní máme ve vztahu k národním parlamentům pro zajištění subsidiarity. Děkuji vám. Děkuji, Elmare. A teď bych ráda dá slovo eh, místo předsedovi ECOSOKu který eh, má stanovisko k těmto dvěma zprávám. A opět prosím, aby se sešel do pěti minut. Takže a nyní má slovo pan Gonzalo Lobo Xavier. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. <coughs> Já věřím, že v podstatě vše, co jsme si vyslechli, je tak nějak v souladu i s naším stanoviskem jestli dovolíte, na pouze několik bodů za náš výbor pro ekonomické a sociální záležitosti, to znamená za organizovanou občanskou společnost. Nepochybně Evropská unie prochází takovým nejobtížnějším obdobím od počátku jejího fungování. Nejde pouze ekonomickou, sociální, finanční krizi, která fragmentuje náš kontinent a vytváří rozkol mezi lidmi, regiony a zeměmi ale i o to, že Evropa, jak jsme si dneska již vyslechli, čelí ohromným externím rizikům a problémů v oblasti bezpečnosti, což samozřejmě otestuje naši kohezi, soudržnost, solidaritu. V rámci této perspektivy vidíme, že stávající smlouvy představují množství ještě nevyužitých politik, procedur, možností, které by mohly být využity pro zlepšení procedur, postupu a zlepšit Evropskou unii a její fungování na venek i uvnitř. Náš výbor si je vědom toho, že do budoucna bude muset revidovat některé prvky smluv na základě nebo prostřednictvím konkrétních změn, ovšem podmínky zatím ještě k tomu nenazrály opětovné vyjednání smluv by znamenalo otevření Pandoriny skříňky v období, kdy zatím nemáme ani politickou, ani administrativní vůli, tak je tak konán. A právě proto naše stanovisko se zaměřilo pouze na to, co můžeme provést na základě stávajících smluv. Jednak je to implementace pěti horizontálních doložek smlouvy od článku 8 až do článku 12. Kromě těchto článků bychom se měli snažit o posílení propojení evropských politik a vyšší odpovědnost, pokud jde o naše občany. Vidíme zde rovněž návrhy, které se týkají energetické unie, vnitřního trhu, strategie 2020, novou chartu základních práv, větší roli pro makro, regionální strategie v Evropské unii do budoucna, jakož i potřebu reformy vlastních zdrojů Evropské unie. Rovněž zúrazněme potřebu posílit eurozónu a zároveň dokončit měnovou unii. Myslíme si, že musíme posílit a prohloubit integraci dokončením měnové unie, která by měla zahrnovat finanční i měnový pilíř, ekonomický a zároveň politický a sociální pilíř. Dovolte, abych vám připomněl to, že v našem výboru jsme přišli i s iniciativou z vlastního podnětu, která se zabývá tímto konkrétním tématem, především pokud jde o ECO 7376 zprávu, která se zabývá politickým pilířem této oblasti. A na závěr jsme se zaměřili na efektivnější implementaci zásad demokratické a participativní demokracie, zprávy a řízení, solidarity a profesionality. Nejenom, že bojujeme za efektivnější implementaci článku 11 smlouvy o EU, ale zároveň bojujeme za navýšení role Evropského parlamentu, především pokud je ekonomickou a politickou zprávu a řízení v Evropě. Zároveň chceme vidět posílenou subsidiaritu na horizontální, vertikální úrovni a vyšší roli a zapojení občanské společnosti, sociálních partnerů a národních parlamentů. V tomto kontextu voláme po možných revizích smlouvy do budoucna, které by vzaly v potaz i stanoviska našeho výboru při implementaci článku 11 smlouvy a zároveň o uznání institucionální role našeho výboru při jakémkoliv možném přeskumu lepší regulace na evropské úrovni. Na závěr chci říci, že toto není jednoduché téma do diskuse, především když externí a interní prostředí Evropské unie je tak nestabilní. Ovšem, náš výbor je přesvědčen o tom, že prostřednictvím další integrace se může Evropská unie stát mocnější a ne tím, že budeme mezi členskými státy stavět zde. zde. Požadujeme konsolidovanou Evropu do budoucna, bez ohledu na to, jak na to nahlížíme, nikdo, ani evropské instituce, ani členské státy, ani občanská společnost nemůže úspěšně řídit tento proces sama o sobě. Právě proto je zálež, závaz, zásadní partnerství. Musíme se dívat do budoucna a využít veškerých příležitostí v tomto hledu. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme vašemu výboru za to, že jste respektoval přidělený čas a i za stanovisko vašeho výboru ECOSOC. A nyní mají slovo zástupci národních parlamentů, kteří by se rádi vyjádřili, naši europoslanci. Lord Timothy Bosworth má slovo jako první. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych vám poděkoval, vám i vašemu výboru, za zorganizování tohoto setkání o budoucím institucionálním vývoji v EU. Tento meziparlamentní výbor se snaží posílit dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A toto setkání přichází v úžasném okamžiku. A pokud Velká Británie zůstane v EU, já si myslím, že nepochybně vesmisterský parlament, jakož i naše, na ostatní národní národní shromáždění budou úštěji spolupracovat s Evropským parlamentem. A tím se dostávám k tématu mého příspěvku. Za každou cenu, si myslím, musíme tuto tento vztah mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem musíme zprůchodnit. Nesmí zde být žádné překážky. Já jsem vám napsal dopis, jakožto předsedkyni Avka, kde jsem hovořil o jedné takové překážce. Můj dopis, jak se o tom zmínila, byl rozeslán všem a proto jsem rád, že se k tomu mohu vyjádřit. Cílem mého příspěvku a i dopisu je vysvětlit to, že regulace aktivit Národního parlamentu na úrovni evropských nařízení či legislativy způsobuje našemu vesmyselskému parlamentu veliké problémy. V praxi to vidíme v kontextu stávajících jednání mezi spoluzákonodárci ohledně nového nařízení u Europolu, ale zároveň u návrhu Evropského parlamentu ohledně vyšetřovacích pravomocí. A pokud jde o nové nařízení Eurotrust Evropy, to nám způsobí další problémy. Pokud jde o pracovní dokument AFKA, který se snaží zlepšit fungování EU a využívat potenciál Lisabonské smlouvy, to je v článku 9 a 10 tohoto dokumentu jasně stanoveno. To znamená, že tam budou diktovat určité konkrétní kroky národním parlamentům. Já nevím, co to znamená, že nebude žádné společné parlamentní rozhodovací uspořádání či orgán. Proto, jestli dovolíte, několik obav, které jsem již nastínil v mém dopisu. Na základě ústavy ve Velké Británii některé věci nejsou sice zcela jasné, ovšem to, co je jasné, je to, že náš vesmyslský parlament je suverénním orgánem. Naše postupy nejsou regulovány ani zákonodárci, ani nepodléhají přeskumu soudního charakteru. Toto je základní princip našeho ústavního uspořádání Velké Británie. Westminsterský parlament proto nemůže podléhat nějakým evropským legislativám, které by poté eh, zkoumal Evropský soud a reguloval účast na interpatěních či nějaký přeskum evropských agentur v tohoto charakteru. Toto je zakotveno i v evropských smlouvách. Toto je zásada, která podstatě vlastně jde trošku proti roli národních parlamentů. Nejsou zde žádné právní požadavky. Článek 4.2 smlouvy o Evropské unie vyžaduje od Evropské unie respektovat ústavní struktury národních států. Problém, který jsem nastínil ve vztahu s Westminsterským parlamentem, možná sdílí i jiní představitelé národních parlamentů a proto se těším na jejich příspěvky. Rád bych ale zdůraznil, paní předsedající, že naše obavy jsou omezeny na tu procedurální záležitost, pokud jde o interparlamentní přeskum, a ne na podstatu této záležitosti. Evropská legislativa by měla poskytovat dostatečnou spolupráci nebo umožňovat spolupráci mezi a Evropským parlamentem tím, že se bude odkazovat na tuto spolupráci, ale pokud jde o podrobnosti této spolupráce, ponechá to na eh, těch, kterých se to týká. Je to model meziparlamentní spolupráce, který fungoval i v minulosti. Umožňuje parlamentní, meziparlamentní spolupráci a dohodu o této spolupráci na základě konsenzu mezi národními a evropskými parlamenty a ne nějakými jednáními spolu zákonodárců, ze kterými by byly národní parlamenty vyčleněny. My chceme spolupracovat, chceme ovšem mít řádný základ takové spolupráce. A na závěr bych rád řekl, že horní sněmovna, sněmovna lordů, jak asi víte, podporuje uši spolupráci s Evropským parlamentem. A právě proto pevně věříme, že nepotřebné střety ohledně konkrétního procesu meziparlamentní spolupráce by měly být do budoucna zamezeny. Děkuji. Děkujeme, Lorde Bosforde. A nyní Ria Ojmen Bujky. Udělám to tak jako vždycky, budu mluvit holandsky, protože eh, je tady i můj um, tým holandských tlumočníků, což je také výrazem mého respektu vůči holandštině. Paní předsedkyně, jsem ráda, že tady můžeme být. Nyní mluvím jménem Senátu holandského parlamentu. Když se podívám na problematiku, kterou dnes řešíme, tak to je něco, co osobně propaguji již leta, totiž že Evropský parlament eh, stejně jako Národní parlament musí být prodlouženou rukou při kontrole státní zprávy. Eh, to znamená, že parlamenty musí více a lépe navzájem spolupracovat. E, dobře jsem si prohlédla materiály, které jste nám připravili a vidím, že v tom pracovním materiálu je mnoho návrhů na zlepšení, které bychom měli e, dělat, aniž bychom museli změnit smlouvu. Také se mm, velice těším, paní předsedkyně, Mm, že se bude věnovat více pozornosti zlepšení nástroje žluté karty, protože to, co teď vidím, je alespoň v holandském parlamentu, že nejsme vždy spokojeni s výsledkem. A například eh, si vezměme um, výsledky ke zlepšení a současně se říká, že rada musí fungovat transparentně v legislativním procesu. To tež platí i pro Evropský parlament, protože já vidím a mám i zkušenosti jako evropská poslankyně, že když se v prvním čtení skončí legislativní práce, tak i v rámci samotného Evropského parlamentu je mnoho omezení ne, není to příliš transparentní, takže by bylo dobré, kdy, kdyby se toto řešilo transparentněji. Lepší um, eh, mm, mm, pracování žluté karty, lepší vedení legislativního procesu. To lze udělat bez změny smlouvy. Eh, na co se ale ptám, je eh, to, že tam, se na, kde se navrhuje Eh, předsednictvu eh, komise i rady v jedněch rukou, tak i to eh, je možné bez změny smlouvy. Mm, to se tam uvádí, ale já si myslím, že to nejde. Myslím si, že ty, co připravovali tyto podklady, by nám mohli říci, jak si to představovali. A čeho si vážím, je i to, že tak, i takové instituce jako ECOSOC a výbor regionu jsou v, tomto, v těchto podkladech. Když jsem byla eh, členem EP, měla jsem i zkušenosti z eh, druhé komory. Předtím jsem měla eh, zkušenosti z druhé komory Evropského, holandského parlamentu a tento postup, který platí v jiných členských zemích, je takový, že žádný zákon se nemůže přijmout, pokud by neměl souhlas druhé komory v našem případě je to ekosok nebo a výbor regionů. Eh, ale v těchto dvou výborech jsou takové postupy, které neprobíhají paralelně eh, s postupy v Evropském parlamentu. Takže já si myslím, že i tyto instituce by eh, se měly lépe připravit Eh, respektive měli bychom eh, eh, připravit lepší dohody, aby se to dalo lépe sledit. Myslím si, že páni předsedové by se tím měli zabývat a myslím, že po obědě to můžeme podrobněji probrat. Děkuji. Vážení kolegové, prosím, respektujte to pravidlo tří minut, jinak nem, to nestihneme, takže prosím, dokončete své prohlášení po třech minutách, Charles. Ehm, děkuji. Já chci um, podpořit to, co bylo řečeno v souvislosti s tím příležitostmi, které by se měly využít na úrovni Evropského parlamentu a na úrovni národních parlamentů. Již já působím, jsem působil jako člen Národního parlamentu, Evropského parlamentu a mm, zástupci Lucemburska to dobře vědí. Ehm, to je demokratická kontrola a role iniciativ. Když mluvíme o společných kompetencích, podívejme se na příklad Evropského rozvojového fondu. Evropský parlament nemá, ne, se nemůže vyjádřit tedy k rozpočtu. Národní parlamenty, kteří eh, se vyjadřují k národním rozpočtu, kontrolují malou část investic své země do Evropského rozvojového fondu, ale mm, politiky, které jsou implementovány těmito penězi, eh, tak to má komise jako e- exekutivní orgán. A komise z tohoto hlediska vlastně nad ní nikdo nedohlíží. E, to je základní otázka, kdo je, dohlíží na využívání těchto prostředků v Evropském rozvojovém fondu. Lezabonská smlouva říká, že politiky na národní a evropské úrovni, co se týče spolupráce a rozvoje, musí být koordinovány a musí být co nejkonsistentnější. Kdo to tedy eh, dělá na eh, parlamentní úrovni? Můj návrh je najít tři nebo čtyři lidi ve Evropském parlamentu a eh, několik členů národních parlamentů, kteří by se dohodli na metodě práce, aby to bylo tedy jak dohled, tak politické rozhodování z parlamentních orgánů. 28 národních parlamentů plus, národní, eh, plus Evropský parlament mají společnou odpovědnost. Měli bychom se shodnout, protože bychom měli mít co říct. Máme um, legislativní iniciativu ve vlastních rukou. A tady e, se ptám pana Broka a paní Breso, můžeme se dohodnout na návrhu, který by šel tímto směrem, že by Evropský parlament mohl převzít iniciativu, mohl by eh, uspořádat mm, výroční zasedání, především v oblastech, eh, které eh, v tuto chvíli nemají nebo nejsou předmětem žádného parlamentního dohledu. Když se podíváme tedy na komplexnosti toho poměrně barokního charakteru rozhodovacího mechanismu v rozvojové spolupráci s třetími státy. Ale přitom je tady příležitost, takže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 pro mě dobrý den, kolegové. Eh, francouzština je pro mě příliš eh, složitá, takže přepnu do litevštiny. Eh, dnes se osobo hlásí řada parlamentů zde a my si myslíme, že dialog, který zatím je veden, včetně tady Evropské komise, není dostatečný. Je třeba ho posílit a my hledáme nové instrumenty, které by měly podporovat eh, dialog a rozhodování v EU. A to prosím pěkně za eh, nebo v rámci současné smlouvy. Měli bychom posouvat dvěma směry. Jedna, který rozšířit eh, mnohostranný politický dialog mezi národními parlamenty a komisí. A za druhé je třeba rozvíjet politický dialog mezi národními parlamenty a parlamentem evropským. Eh, když hovořím o vícestranném dialogu, co mám vlastně na mysli? Jde o kolektivní dialog evropských, tedy národních evropských parlamentů s Evropskou komisí. To je něco, co je zde navrženo a co se eh, podařilo eh, částečně implementovat během litevského předsednictví rady, to, je, eh, to bylo v roce 2013 a z té doby máme závěry ze zasedání předsedů parlamentů. A my jsme tyto závěry zaslali Evropské komisi, Evropskému parlamentu i Evropské radě. Závěry, které vznikly za litevského předsednictví, jsou vyjádřením kolektivního stanoviska parlamentu. A toto stanovisko je významným faktorem v rozhodování v oblasti politiky a iniciativ Evropské unie, čili eh, politiky Evropské unie a iniciativ Evropské komise. Důležité je, debatovat o všech těchto záležitostech eh, společně se zástupci Evropské komise i národních parlamentů. A to vše by mělo být eh, zaznamenáno také písemně. To, eh, že by se takový dokument měl navrhnout a skoordinovat se všemi partnery, samozřejmě není jednoduché. Nicméně my v parlamentním dění eh, musíme usilovat eh, o více než to. Musíme usilovat o novou kvalitu parlamentní spolupráce. Rozvíjení kolektivního parlamentního mechanismu by mohlo eh, být velmi posíleno s, díky onomu mechanismu zelené karty. A také Kosak. Kosak by byl samozřejmě velmi vhodným místem, kde by se to mohlo využívat. My už jsme toto vyzkoušeli a je třeba říci, že národní parlamenty rozhodně nechtějí konkurovat komisi v oblasti legislativní. Cílem návrhu národních parlamentů je umožnit komisi lépe pochopit očekávání evropských národů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nyní z Velkého národního shromáždění Turecka pan Tariku Čupčák. Děkuji vám. Především bych chtěl eh, poděkovat eh, výboru pro ústavní záležitosti a paní eh, předsedkyně za pozvání. My se domníváme, že Evropský parlament by měl spolupracovat eh, nejenom s parlamenty, eh, tedy parlamenty členských zemí, ale také zemí kandidátských a proto jsme velmi rádi, že jsme byli pozváni. Eh, také bychom si přáli, abychom byli zváni také na konzultační schůzky do budoucna. Já tady mám celou řadu bodů, protože Evropská unie čelí řadě výzev a abychom je byli schopni překonat, je zřejmé, že eh, Turecko bude v eh, tom, jak se vyvíjí situace významným partnerem, eh, znamená hlavně ta migrační krize. Zdá se, že v Evropské unii věci záleží na tedy Eh, interních záležitostech. Ano, eh, Unie dnes tedy reprezentuje půl miliardy lidí, je zde řada zámových skupin a je třeba brát jejich eh, zájmy a požadavky v úvahu. To je důležité pro budoucnost Evropské unie. No a pak jsou zde externí záležitosti. A v této souvislosti bych chtěl eh, připomenout tragické události v Paříži. Samozřejmě tyto odsuzujeme. My jsme v říjnu také eh, zažili něco podobného se stovkou mrtvých a podobné incidenty v Bejrutu a s těmito lidmi bychom měli sympatizovat. V současné době tady máme také společné výzvy a hrozby a zde by Evropská unie mohla pracovat eh, eh, více s Tureckem a to si tedy přejeme do budoucna. Já se domnívám, že Evropa některé problémy dokáže překonávat tím, že eh, prohlubuje a zintenzivně vnitřní vztahy a spolupráci, ale také rozšiřováním Unie. A to samozřejmě má podporu Eh, nejenom tedy eh, v národních parlamentech, ale samozřejmě i zde. My jsme 1. Eh, listopadu měli volby a očekáváme sestavení nové vlády. Předpokládáme a očekáváme, že nová vláda bude věnovat mnoho energie procesu přistoupení Turecka Děkuji. Děkuji. A nyní Jo Leinen za socialisty a demokraty v Evropském parlamentu. Děkuji i paní předsedající, vážení kolegové. My všichni jsme zodpovědní za evropskou integraci, každý svým způsobem a každý na své úrovni. A je velmi dobré, že se zde setkáváme jako zástupci občanů, poněvadž my zde stanovíme pravidla pro 505 milionů lidí v EU. Já bych chtěl upozornit na dva aspekty. EU se nachází v kritickém okamžiku, kdy je třeba eh, zabránit rozpadu na její části. Eh, výbor EFKO byl v Londýně včera a předevčírem a vše, co jsme tam slyšeli, to je opravdu Eh, poněkud eh, vzbuzující obavy, poněvadž eh, tady máme hovoříme jenom Evropu více rychlostí nebo aspoň dvou rychlostí, ale také o, šlo o Evropu co by samoobsluhu, kde si kdo vybírá, každý může vybrat, co, mu, co se mu hodí a co ne ta uprchlická krize a terorismus eh, tady nám ukazuje, nakolik potřebujeme eh, společnou Evropu, poněvadž eh, každý sám ten či onen problém nevyřeší. Současně s tím ovšem je tady takové pokušení odpoutat se od společenství a fungovat na vlastní Eh, pěst. A eh, to všem není dobré, podívat při takovýchto separátních dohodách eh, parlamenty zůstávají ještě více stranou než jinak. K otázce, jak silněji zapojit národní parlamenty, Ria Omen, kterou zde vítám, říká, že my tady máme legislativu, která se zpracovává různými rychlostmi Eh, tady eh, hovoříme o tom, že bychom tady měli mít takovou meziparlamentní, takový meziparlamentní týden, eh, možná meziparlamentní summit, říkají někteří, tak, aby se parlamenty vyjádřily k pracovnímu programu komise. To by možná bylo dobré, aby všichni byli informováni stejně. Co se týče žluté karty, to byl takový nástroj, ovšem mám z toho takový nějaký eh, defenzivní dojem eh, prostě pořád je, eh, je to vnímáno jako jakási bezda a myslím, že de facto jen dvakrát se využila v rámci Kosaku a naopak jsem viděl celkem zoufalou snahu získat parlament, vytvářet meziparlamentní eh, koalice. Eh, velmi pozitivní tedy eh, se s tím lodu přichází tedy ta zelená karta, to je skutečně je mm, pozitivní, ale je třeba to důkladně projednat. Zatím ovšem je to tak, že pouze komise má legislativní iniciativu ani Evropský parlament, ani Rada ne, čili to také by bylo třeba eh, projednat, ale podstatné je, abychom k evropské jednotě, eh, evropskému společenství eh, přistupovali pozitivně a ne se pořád bát na toho, že o někdo něco přijde. Proto nejsem zastáncem červené karty. Děkujeme. A nyní Anna Pičal za rumunské národní schromáždění. Thank you very much. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám poděkovala za organizaci tohoto velice důležitého a výborně načasovaného setkání. Samozřejmě, že procházíme velice zneklidňujícím obdobím na evropské i mezinárodní scéně po útocích v Paříži vidíme další krizi, která by mohla se přidat k těm ostatním krizím, které nás provází od Lisabonské smlouvy finanční, ekonomická krize, populismus, proti evropské strany, řecká ekonomická krize, problémy na východě Ukrajiny, hybridní válka, syrská občanská válka, nelegální migrace a nyní opět terorismus stávající regionální mezinárodní kontext v oblasti bezpečnosti volá po větší efektivní společné reakci na společné výzvy. Když konvent pro budoucnost Evropy předložil ústavně smlouvu po létech jednání proti evropská hnutí, uspěla v přesvědčení mnoha evropských většin, evropských občanů o tom, aby odmítli tuto smlouvu, k čemu došlo ve dvou referendech. Ústavní smlouva nebyla nějakým nástrojem federalizace Evropské unie, ovšem taková dohoda či uspořádání pro větší Evropu je bohužel neuskutečnitelná, protože dokonce ani o politické unii členské státy nejsou ochotné diskutovat. Je to obtížné vysvětlit, protože v podstatě vlastně došlo k ohromnému úsilí pro posílení, pro prohloubení Unie. Ovšem, jak se důvěra v Unii klesá. Unie musí proto reagovat eh, bohužel ad hoc na eh, řešení krize, což vyvolává často otázku demokratické legitimity, odpovědnosti, tak jak jsme to viděli u finanční krize. Evropská unie by měla být blíže našim občanům. To vidíme čím dál tím více, tuto potřebu, protože občané očekávají pragmatičtější unii, která by reagovala na naše společné výzvy. Evropský parlament navrhl to, aby jakékoliv další změny eh, u smlouvy, pokud jde o hlubší integraci a zajištění jednoty Evropské unie probíhaly integračním úsilím na základě evropské politické vůle a to strukturovanějším způsobem, aby nebyly motivovány pouze nějakými naléhavými záležitostmi. A nyní bych ráda pohovořila o Eh, problémech s šengenskou smlouvou vzhledem na migraci a i teroristické útoky z 13.11. Nebudu hovořit o detailech, já už jsem několikrát hovořila o tom, že je nefér, aby Bulharsko a Rumunsko nebylo součástí Schengenu, když my vlastně Rumunsko od roku 2010 jsme de facto členem a bráníme druhou nejdelší externí hranici EU chránili jsme ji velice dobře podle zprávy Frontexu. Čili Rumunsko každodenně poskytuje bezpečnost a stabilitu tohoto velice nestabilního regionu a bezpečnost všech evropských občanů. Schengen je jeden z nejúspěšnějších příkladů posílené spolupráce v EU a proto Rumunsko posiluje Schengenské aky, jeho ochranu jelikož Evropská unie by neměla reagovat na bezpečnostní rizika omezováním svobody pohybu. Samozřejmě, že EU potřebuje reformy, ovšem zároveň potřebujeme konsistentně postupovat v souladu s našimi hodnotami a zásadami, které jsou základem evropské výstavby. Právě proto se v Rumunsku snažíme podporovat úsilí v prosílení politické integrace a zároveň vytvoření určitého rámce, který by umožnil nediskriminační zacházení členskými státy, respekt pro základní hodnoty a evropské principy ve snaze posílit streamlining rozhodovacích procesů. Doufáme, že po této krizi bude Evropská unie ještě silnější, sjednotnější, vyváženější a bude se chovat ke všem státům férovým způsobem, aby zde už nebyly rozkoly, proto prosíme i dneska po větší jednotě v EU a silnějším přístupu k řešení společných problémů. Děkujeme za Itálii kamera deputáte Andrea Macioki by Prosím. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, rád bych poděkoval za tuto příležitost diskuzi, která probíhá a měla by probíhat častěji. Tento dialog mezi Europarlamentem a národními parlamenty. Mnoho kolegů a kolegyň se o tom již zmínilo. Čelíme obtížnému období, protože i když finanční krize byla namáhavá, byla to jiná situace. Stávající krize se dotýká základních principů a hodnot naší společnosti, našeho kontinentu. Je zásadní, aby v tomto kontextu Evropa hrála jasnější roli. Souhlasím s tím, co řekl pan Angel. <coughs> Otázka nedostatku demokracie je často přeháněna. V mnoha situacích jde o tu vzdálenost mezi místními institucemi, evropskými institucemi a našimi občany. Na základě zkušenosti z Národního parlamentu bych rád řekl, že pozornost, kterou národní parlamenty věnují, kterou občané a tisk věnuje legislativnímu procesu na úrovni EU, že to není často dostatečné a adekvátní a neodpovídá důležitosti toho, co se zde děje. Častokrát se na tu diskuzi nahlíží jakožto na diskuzi mezi konkrétní zemí a Evropou a ne jakožto na politické diskuze ohledně vašich rozhodnutí a tím se celý ten vztah mění. Protože u většiny legislativy, která pokrývá naše země, ty nejdůležitější přichází právě z evropské úrovně. Ovšem, takové vnímání často chybí mezi parlamentem a orgány EU. Je to považováno často za konfrontaci mezi jednotlivými státy a EU a má to dopady na naše občany. Proto bychom se měli právě zaměřit na vše, o čem se zmínil, všechny ty důležité věci, o kterých jsme hovořili, o změně vztahu mezi institucemi, vše, co již bylo zaznamenáno ve zprávě pana Broka a paní Breso je užitečné. Jediné, co bych k tomu dodal, nebudu samozřejmě popisovat to, co již tak super kvalitně bylo popsáno, ale je to fyzická přítomnost výboru Evropského parlamentu ve vztahu s národními parlamenty. Pan Timmermans již oznámil větší zastoupení nebo přítomnost komise v Evropském parlamentu. A já si myslím, že je zásadní, aby u všech diskuzí v národních parlamentech nejenom jsme zde viděli přítomnost jednotlivých stran, ale zároveň u těchto konkrétních evropských legislativních aktů zastupce Evropského parlamentu, protože je důležité, aby i veřejnost, média, tisk mohli jasně vidět, že se tyto zákony diskutují tímto způsobem. Zdá se občas, že tato rozhodnutí přichází jaksi z dálky a e, je to rozhodnutí Evropy, zatímco často je to rozhodnutí, do kterého byly parlamenty přímo zapojeny i na národní úrovni. Děkuji. Děkuji z Maďarska pan Matias Fertl. Um, dámy a pánové, paní předsedkyně, eh, my souhlasíme s tím tvrzením, podle kterého od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy jsme nebyli plně úspěšní při využívání všech možností, které vyplývají ze smluv. Proto vítáme toto, eh, tyto společné úvahy eh, mm, na téma, jak procesy zlepšit. Je důležité, abychom pracovali na možných řešení, mm, pro které nejsou nutné změny smluv. A práce Kosák v Lucembursku, což je posílený dialog, projednala postup zelené karty a zlepšení postupu žluté karty. Je tady řada pozitivních návrhů eh, ohledně zelené a žluté karty. Členské státy chtějí lépe využívat příležitosti, které mají eh, podle stávajícího právního rámce. Musíme věnovat větší pozornost existujícím nástrojům, které máme k dispozici, aby práce byla lepší. Mm, to by mohlo vést k prohloubení eh, toho, o čem co někteří, někteří řečníci již eh, podpořili. Chci eh, poznamenat, mm, dámy a pánové, že členové národních parlamentů jsou nejblíže občanům a proto členové národních parlamentů by mohli eh, směřovat přání a mm, atmosféru mezi občany a mezi Evropským parlamentem. Takže když v bodě 9 se říká, že eh, musí existovat lepší spolupráce mezi výbory, tak to se domnívám, že je důležité. Um, co se týče programu konvergence, potřebujeme ehm, méně doporučení pro jednotlivé státy. Co se týče migrace, tak po, obraná politika i vyžaduje posílení, což um, bude vyžadovat zviditelnění spolupráce s NATO. Mm, musíme měn, změnit politiku o bezpečn, pro bezpečné třetí země a tento pracovní dokument je dokument, který by mohl vést k pozitivním změnám bez změny smluv. A jako mm, výsledek by bylo Eh, více Evropy, což je to, co si přejeme. Vážení kolegové, tímto jsem vyčerpala seznam dobrovolných řečníků a proto bych chtěla dát slovo Mercedes a pak Mark Angels. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nemůžeme zacházet do podrobností mm, těm komentářům, které jsme vyslechli. Bereme to na vědomí. Samozřejmě bychom byli vděční, kdyby někteří členové, kteří mají písemný text, kdyby nám to poslali. Několik tedy poznámek. Mně se zdá, že hlavní problém naší zprávě, to je um, využívání potenciálu Lisabonské smlouvy, tak tam došlo k um, zblížení názorů, což jsme rádi. V mnoha případech jsme um, se nám dostalo podpory, abychom v některých otázkách zašli dále. A e, především se na, zdá, že nedávné době se jasněji projevilo eh, to, že role národních parlamentů eh, v celé mm, mm, řadě oblastí přípravy evropské politiky je důležitá a nelze ji přehlížet. Mm, pokud budeme pokračovat, chceme pokračovat v procesu budování Evropské unie, tak to, to jsou otázky, které musíme řešit z důvodu, které byly citovány především fakt, že ehm, lepší vztahy mezi jednotlivými úrovněmi vlády a zprávy mohou pomoci k ehm, té lepší, eh, lepší zprávě, lepší eh, řízení. Multiúrovňová zpráva je jediná cesta, jak zajistit, že složitý kontinent, jako je ten náš, bude dobře fungovat s reprezentativními institucemi, které jsou všechny demokratické, ale mají různé historicko-kulturní um, podmínky. Pan, společně s panem Brokem se budem, nad tím budeme zamýšlet samozřejmě v kontextu existujících smluv jsou jiné ehm, ehm, možnosti, kterých se musíme zamyslet, ale v, kromě toho by bylo možné si představit postup s ehm, souhlasem Rady, Komise parlamentu, národních parlamentů. Um, si jsem jist, že existují možnosti, které eh, jsou k dispozici pro vyzkoušení této metody. A také chci eh, poděkovat eh, zástupcům appunto alle nostre discussioni e per quanto mi riguarda ma credo národního schromáždění, kteří se také účastnili našich diskusí. Eh, věřím, že se eh, budeme v tomto dialogu mm, pokračovat a tady nemluvím jenom svým jménem, ale jménem všech. Neexistuje i žádné pochybnosti, že abychom těmto výzvám dostáli, tak eh, otázka Turecka bude rozhodující. Děkuji, eh, to za slovo. Myslím, že je tady široký konsensus, že bychom se neměli dotýkat základních smluv. Nejenom, že bychom otevřeli pandořinu skřínku, ale druhý důvod je ještě důležitější. Můžeme udělat mnoho v rámci existujících smluv, co umožňují. Paní Bresos, pa, e, i příspěvek pana Ambroka, Ehm, přinesl řadu příkladů, návrhů. Chci se vrátit k jedné věci, kterou jsem dříve neřekl. Specializované výbory Evropského parlamentu musí mít musí lépe spolupracovat s národními parlamenty. Ehm, my se často snažíme um, hledat možnosti v národních parlamentech. Každý eh, člen národního parlamentu musí vedle národní lokální dimenze vnímat i evropskou dimenzi a to je eh, cesta k lepší spolupráci. Nikoli vytvářet nějakou elitu v rámci národních parlamentů, ale eh, vlastně zajistit, aby se ta témata dostala do jednotlivých výborů. Já velice oceňuji to, co řekl Charles Gerensk o té skupině, která by měla společné kompetence, abychom viděli, jak můžeme lépe kontrolovat například Evropský rozvojový fond. Také jsem velice ocenil návrh pana Leinence, který řekl, že musíme mm, lépe synchronizovat časově a e, také tu možnost, e, kde bychom mohli projednávat e, pracovní programy. Když se vrátím k zelené kartě v Kosak, jsme měli dlouhou diskusi, stále o tom mluvíme. Na začátku jsme využívali termín eh, zelená karta pro eh, zvýšený politický dialog. Je to tedy eh, lepší politický dialog? My to nech, my nechceme jako národní parlament navrhovat legislativu, ale vést dialog s komisí, možná tedy e, dát podnět, že toto je nějaká myšlenka, která by se měla řešit na evropské úrovni, pak vyzvat Evropský parlament, vést konsultaci, mít zelenou knihu. To je tedy tu, v tuto chvíli toto e, jsme identifikovali v rámci COSAC. Eh, jsem velice rád, že se uskutečnila dnešní schůze. Těším se na odpolední diskusi. Takto bychom měli spolupracovat. Chci pokratulovat Danutě a jejím kolegům z COSAC, eh, který, kteří jsou mm, skutečně dobrými partnery. Atmosféra v COSAC, tady nová kosice, Evropský parlament, atmosféra v Kosaky je eh, pozitivní a těším se na spolupráci s vámi v příštích letech. Děkuji, děkuji Mark. A také já chci říct si dvě věci, než se rozejdeme na oběd. Nejprve, i pro nás je to důležité, máme eh, platformy Mm, řadu platform spolupráci mezi eh, národními parlamenty a Evropským parlamentem a také vytváříme eh, platformu ve věcech, které jsou se blíží kompetencím našich, našich výborů. Eh, jsem velice vděčná za to, že jste přišli k nám, k těmto diskusím. Je to první krok, který na cestě um, dál. Chceme ujistit Lorda Boswella, že budeme reagovat na jeho dopis právně i politicky, takže prosím, eh, tento eh, dopis nezmizí z mnoha eh, šuplících zásuvkách, které máme v Evropském parlamentu. Takže salonek číslo čtyři v přízemí to najdete. Tam je, tady je celá řada restaurací v Evropském parlamentu. Děkuji.